Vážení kolegové, dobrý den. Já navrhuji, abychom zahájili zasedání našeho výboru, takže vás prosím, abyste si přestali povídat, abyste zaujali svá místa. Eh, bod jedna. Přijatí pořadu jednání. Tak, jak je to bylo uvedeno 5. dubna, my prohodíme body 5 o demografických změnách a jejich důsledcích pro budoucí politiku soudržnosti paní Esajach prohodíme s bodem 9, což je pátá zpráva o soudržnosti a strategie politiky soudržnosti po roce 2013. Pokud nejsou žádné další poznámky, je tento pořad jednání schválený. Co se týče sdělení předsedkyně, mám jich šest. Za prvé, toto zasedání je vysílané přes internet jako obvykle. Za druhé, eh, chci říci, že po hlasování 16. března ve výboru EMPL první trialog o zprávě pana Kastlera o Evropském roce boje, eh, tedy aktivního stárnutí, pardon, se bude konat dnes večer od 18.45 a budete pravidelně informováni podle jednacího řádu o postupu jednání. Třetí sdělení co se týče otázky k ústnímu odpovězení o pro podpoře eh, eh, mm, domácích zaměstnanců podle Mezinárodní organizace práce. My jsme vypracovali kompromisní návrh, jak k otázce k ústnímu odpovězení, tak k návrhu usnesení o té úmluvě Eh, MOP a bylo předloženo pět pozměňovacích návrhů k otázce a 21 eh, eh, k rezoluci, což zdaleka překročilo možnost předložení návrhu na plenárce, takže budete seznámeni s kompromisními návrhy vypracovanými koordinátory. Čtvrté sdělení ve svých materiálech najdete zprávu vypracovanou sekretariátem po uskutečnění delegace našeho výboru, která jela do New Yorku, do OSN v únoru tohoto roku. Páté sdělení. V materiálech najdete rovněž zase připravené ze strany sekretariátu, e, výměnu názorů, pardon, předsedkyně se opravuje, Najdete tam informaci o výměně názorů se zástupci sociálních partnerů e, a nevládních organizací o dopadu Evropského sociálního fondu, která proběhla 16. března tohoto roku. A toto sdělení je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině. A konečně bych chtěla přivítat dva nové kolegy, kteří tady nejsou, takže je přivítám, až dorazí. Tím se dostáváme k bodu 3 na pořadu jednání schválení zápisu ze schůze 15. a 16. března. Nejsou žádné připomínky, takže tuto zprávu považuji, zápis považuji za schválený. A dostáváme se k bodu 4. Ten se týká kompromisních návrhů ke zprávě kolegy Richarda Falbra o vnějším rozměru sociální politiky, prosazování sociálních a pracovních standardů a sociální odpovědnost evropských podniků. Pane zpravodaji, dávám vám slovo, ale zdá se, že paní Mora má technickou. Paní předsedkyně, myslím, že to bylo ve vašich zprávách, ale nicméně si dovoluji upozornit na to, že ve výboru REGI jsou tři odstavce o Evropském sociálním fondu, které eh, výbor Regi napsal a ty odpovídají jaksi odpovědnosti našeho výboru, tedy tohoto výboru. Čili jakožto stala zpravodajka eh, eh, Evropského sociálního fondu bych se chtěla ohradit proti této praxi a žádám vás, abyste na to zareagovala jménem nás všech. Omlouvám se, že jsem vás přerušila. Děkuji. Ne, jistě to mi neuniklo, říká předsedkyně, a už jsem zahájila příslušné kroky pro to, aby došlo k nápravě a aby paní Bastos, která je naší zpravodajkou k, eh, k páté zprávě o ekonomické a sociální soudržnosti, protože této zprávy se týkal ten problém, a, a dohodneme se náležitým způsobem eh, Paní Meissner? Ich wollte mich eigentlich jetzt já jsem se chtěla přihlásit až po té, co zazní slova pana Falbra jako stínová zpravodajka. Já jsem se přihlásila příliš brzy. Dobrá, takže to bude později. Pane Kaza, máte něco? Yes, Madam Chair, because I have... Ano, paní předsedkyně, protože já jsem nepochopil to, co jste říkala, když jde o úmluvu o Mezinárodní organizace, Světové organizace, Mezinárodní organizace práce. Tam je spousta pozměňovacích návrhů a zítra o tom budeme hlasovat, že? Možná, že jsem byla příliš rychlá, takže to vysvětlím daleko pomaleji. Doma. Pokud zítra odhlasujeme všechny pozměňovací návrhy, pak hrozilo, že by text návrhu usnesení byl dvakrát delší než původně navržený. A když výbor navrhuje eh, návrh usnesení na základě otázky k ústnímu zodpovězení na plenárce, tak podle jednacího řádu, a neptejte se mě proč a jak, ale podle jednacího řádu můžeme mít pouze 1500 znaků na straně a pouze čtyři strany. Takže kdybychom schválili všechny předložené pozměňovací návrhy, kterých bylo 61, potom by byla délka toho návrhu dvakrát delší, než je povoleno. A tudíž na schůzi koordinátorů jsme vypracovali kompromisní text, který máte v podkladech na dnešní zasedání takže vás prosím, abyste se na to podrobně podívali. Váš koordinátor, pan Čabaori, se té schůze koordinátorů zúčastnil a dohodli jsme se na tomto textu. To znamená, že někteří předkladatelé pozměňovacích návrhů svoje pozměňovací návrhy stáhli, jako třeba já, a další, pokud mají pocit, že ten jejich návrh je zásadní a nebyl náležitě převzatý, tak je prosím, aby využili tedy eh, svoji možnost hlasování na plenárce. Odpověděla jsem vám dostatečně výborně, děkuji. Takže pokud nejsou žádné předběžné otázky do různého, tak dám slovo zpravodaji a děkuji mu za trpělivost. Prosím, pane Falbre. Já budu stručný, protože jsem na předchozích zasedáních Replomit komici řekl, co si myslím o své zprávě, o amendmentech. A pokud jde o kompromisy, většinu kompromisů jsme projednali s Veronikou a dohodli jsme se na nich. Páni kolegyni Meissner jsem jeden návrh odmítl a trvám na tom. Ať mě klidně přehlasujou. Est-ce Alors, euh, Madame Messner. Ja, vielen Dank. Ja, das war ja ein... Paní Messner má slovo. Děkuji, to bylo velice stručné stanovisko. Ano, my jsme hovořili s panem Falbler, Falbrem, já za naší frakci ALDE, o našich kompromisních návrzích. Je to až po ten kompromis G a my můžeme podpořit ony kompromisy. Máme problém s kompromisem F my si přejeme, aby tam bylo skutečně rovné zacházení, co se týče evropského sociálního modelu a toho, co je důležité pro zaměstnance a na straně druhé také konkurenceschopnost a hospodářské úspěchy. My se domníváme, že to patří dohromady a že to musí být vyvážené. A v kompromisu F se říká economic advantages Das ist etwas, wo ich sagte, ich hätte a s tím zděním já nesouhlasím, aby tam bylo not místo under no circumstances, aby tam došlo k vyváženosti. Proto my máme určitý problém s oním kompromisem, protože sice zohledňuje naše pozměňovací návrhy, ale ne úplně přesně, jak bychom si přáli a proto zde na tomto místě máme problém. Pokusili jsme se včera dohodnout, ale neschodli jsme se a proto ALDE nadále má určitý problém s tímto jedním bodem. Jinak je tomu, jak tomu je. Vy jste, paní předsedkyně, říkala, že nelze zohlednit všechny pozměňující návrhy. To mě trochu irituje, protože jsem vycházela z toho, že budeme o všech předložených pozměňovacích návrzích hlasovat. Nebo zde našla, nastala nějaká změna? Já jsem nekontrolovala, co máme v deskách, zda je to ten samý text, jako jsme měli předtím, ale předpokládám to, že, kdy, že existuje text, potom jsou pozměňovací návrhy a pak se prostě uvidí, které budou schválené a které ne. Samozřejmě nemělo by to být příliš dlouhé, to znění, ale myslela jsem si, že e, délka je omezená pouze u té původní zprávy a už ne potom v tom definitivním znění. Tak eh, zde bych si přála paní předsedající ještě vysvětlení. Paní Mesner, máte pravdu. Akorát, že v tom vašem hodnocení je eh, mírný zmatek. To omezení se netýká tohoto bodu programu, který já jsem už připomínala, ale jedného, jednoho z mých sdělení o návrhu usnesení, které jakožto výbor budeme eh, eh, žádat k odhlasování na plenárce. Co se týče vašich pozměňovacích návrhů ke zprávě pana Falbra, tam se nebojte, tam budeme postupovat stejně jako obvykle, to znamená, že nejprve se bude hlasovat o kompromisních návrzích, pokud ty budou přijaty tak odpadnou pozměňovací návrhy, které pokrývají a pokud nebudou přijaty, tak eh, potom budeme hlasovat v pořadí tak, jak je to v jednacím řádu o těch jednotlivých deseti příslušných pozměňovacích návrh paní López Daně. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom stručnou reakci. Hledání vyváženosti za každou cenu je cesta do pekel. Alors, après cette... Euh, Takže po tomto, nevím zda biblickém odkazu, ale eh, kterým se ve své diskusi bychom měli řídit, tak prosím paní Lope Fontali. Děkuji paní předsedkyně siguiendo con la referencia a... Tak eh, teď naopak, já bych chtěla poděkovat zpravodaji, protože ten se snažil vyslechnout a zahrnout mnoho kompromisních návr- mnoho návrhů do kompromisů. A chápu, že nechce přijmout ten jeden návrh. Až každopádně zde zazněla kritika zprávy. Já myslím, že ta zpráva je dobrá pro všechny a myslím, že taky bychom měli, pokud tedy schválíme tu zprávu a doufám, že ji schválíme, tak eh, uvědomujeme si, že ochrana práv pracujících v mnoha zemích ne, není taková, jak by měla být a týká se to členských států a dokonce někdy se nerespektují i dohody Mezinárodní organizace práce, jak říká zpravodaj, ale je třeba zdůraznit, že v době ekonomické krize, kterou prožíváme, bychom taky neměli bránit tomu a nesmíme se vzdávat evropského sociálního modelu, který nám přinesl mnoho dobrých výsledků. Možná zpravodaj by chtěl ten pozměňovací návrh trošku zmírnit, ten, který se týká evropského sociálního modelu, tak, aby kolegové z ALDE mohli hlasovat pro něj, tak moje skupina by nebyla proti. Každopádně si myslím, že by to byl dobrý kompromisní návrh, protože je třeba udržet náš evropský sociální model. A jinak bych chtěla poděkovat zpravodaji a všem, kteří na zprávě pracovali, protože si myslím, že budeme mít dobrou zprávu. To je všechno. Děkuji. Děkuji, paní Votalí. Tak jestli tomu dobře rozumím, tak vy můžete v zásadě podpořit no, pozměňovací návrh F tak, jak eh, zní v tuto chvíli. Ano, děkuji. Paní Stanoka a potom Prosím, paní Stanovka. Uh, ano, děkuji. Já jsem stínová zpravodajka za zelené. A také děkuji panu Falbrovi za flexibilitu Nezdálo se, že bude takto flexibilní, když jsme se setkali poprvé, ale minulý týden jsme měli velmi užitečnou schůzku ve, ve Štrasburku a Většina pozměňovacích návrhů naší politické skupiny byla zahrnuta do kompromisu A, pak do kompromisu F, do kompromisu G Takže my v zásadě podporujeme zpravodaje v jeho tedy směru, jenom tedy tam jsou určité rozdíle. My jsme trochu skeptičtější, pokud jde o roli Mezinárodní organizace práce a kompromis F, vyzývá komisi, aby více spolupracovala s VTO a s Mezinárodní organizací práce a uvádí se příklady. To je velmi, eh, velmi uspokojivé a myslím, že můžeme tu zprávu podpořit. Takže chci poblahopřát panu Falbrovi a děkuji paní předsedkyně. Paní Zimmer a potom paní Morin. Já auch von... Ano, i já chci říci, že naše frakce tu linii pana Falbra v jeho zprávě principiálně podporuje. Domnívám se, že se podařilo u těch kompromisů jakž takž udržet příslušnou linii. Takže já to i svým způsobem chápu, že pan zpravodaj i při vyjednávání kompromisu usiloval o to, eh, aby se i zkušenosti v práce s nařízeními směrnicemi Mezinárodní organizace práce, jejich pozicemi nebyly oslabeny a aby nakonec vznikla taková zpráva, v níž může každý prezentovat to svoje a celkově se zlepší pozice parlamentu. Takže já bych chtěla signalizovat to, že kompromis F jakž takž právě může být námi podpořen, nebo, ale další oslabení tohoto kompromisu bychom pak už podpořit nemohli. Eh, my tam nejsme implikováni v tomto kompromisu, ale jde potom i o to závěrečné hlasování. Tak děkuji. Paní Mora. Madame la Paní předsedkyně, tak já bych chtěla říct zaprvé, že včera v, ve stále pracovní skupině s odbory jsme měli dobrou, dobrou pracovní schůzku a konzultace k této zprávě za EPP. Jsme pro odhlasování všech kompromisů, ve kterých nacházíme eh, pozměňovací návrhy, které jsme navrhli a velice oceňuji práci také stínových zpravodajů, takže se nám eh, podařilo zblížit eh, stanoviska velice pozitivním způsobem k této zprávě, kterou považuji za velmi důležitou pro rozvoj sociální Evropy. Děkuji, říká předsedkyně. Pardon, já jsem věděla, že jsem někoho zapomněla. Prosím, pane Tomase, pan Tomas Mann, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Mohu vám zaručit, že se necítím být diskriminován, ale vy jste se na všechny tak milé usmívala. Já jsem si říkala, jsem na tom seznamu také. Eh, Richarde, já bych ti chtěl poděkovat za práci, kterou si odvedl. Když to, si to vezmeme, 155 různých návrhů bylo podáno a z toho vytvořit kompromis kde se neodehraje to, co jsi, o čem jsi hovořil, a sice cesta do pekel, nebo možná někam jinam, tak eh, já si myslím, že to bude znamenat skutečně velký kruk po, ku předu pod tvým vedením a stínoví zpravodajové mě také informovali, že je opravdu dobré zde najít společný postoj. Samozřejmě na konci nesmí být úplně eh, duté eh, kompromisy, ve nichž nic není. Takže to přihlášení se k Mezinárodní organizaci práce je dobré. My podporujeme náš evropský sociální model s tím, že víme, že každá země ho realizuje trochu jinak. Ale je to skutečně cená věc, o které nehovoříme příliš často. Eh, hovoříš o sociální zodpovědnosti podniků, aby to bylo jasné, je tam ten princip dobrovolnosti, který snad zůstane zachován. My jsme zjistili, že celá řada podniků, na které třeba trochu tlačit, ale je také spousta výborných podniků, které jsou úspěšné, protože převzali od jiných Eh, tyto modely. Zvláště role malých a středních podniků je velice důležitá, protože v té oblasti sociální zodpovědnosti podniků sice s tím mohli zacházet, ale když pak říkali pro boha, jestli to bude znamenat velkou byrokratickou zátěž, tak se toho vzdáme. A to my si nepřejeme. Jde o to, abychom se mohli navzájem učit, a abychom se mohli také navzájem motivovat a motivovat ty podniky. Takže možná, že k tomu by si se mohl ještě více přihlásil. A jinak Eh, co už zaznělo z řad EPP, eh, široká podpora eh, k těm pozněvacím návrhům, které, z nich si udělal kompromisy, takže myslím, že pekla se nyní vzdáme. Paní Mesner, vy jste se ale už hlásil, vy jste už mluvila, není zvykem. No to máte pravdu, ale chtěla jsem říct dvě věci. Napřed jsem se zapomněla jsem poděkovat panu zpravodaji a skutečně chci mu poděkovat, protože na celé řadě kompromisů se shodneme. Já jsem na to předtím zapomněla, protože jsem se tak náhle dostala na, na řadu, takže ještě jednou děkuji a kompromis F, to se ještě domluvíme. Dobrá, tak nevím, jestli už je to peklo daleko, ale vrátím slovo zpravodaji, abychom uh, zakončili tuto. Chcete vystoupit ještě, pane zpravodaji? Chci jenom poděkovat všem, co vystoupili. A mám radost z toho, co tu zaznělo. Euh, Výborně. Někdy je opravdu vidět, že je diskuse užitečná e, a o zprávě budeme hlasovat zítra. Čili tím se dostáváme k bodu 5 a já dávám slovo paní Esaja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 my jsme vlastně prohodili body 5 a 9, čili se vlastně dostáváme k původnímu bodu 9 a dávám slovo paní Lope Fontaně eh, k páté zprávě ES o soudržnosti a strategii eh, politiky soudržnosti po roce 2013. O této zprávě eh, jsme už hovořili, tam máme problém s překrýváním, abych to řekla, zdvořile s výborem Regi, ale já doufám, že zpravodajové se dokážou nakonec shodnout, jinak vyzveme předsedy výboru, aby to řešili. Takže prosím, paní Fontani, máte slovo, abyste nás seznámila s vaším návrhem stanovisko. Děkuji, paní předsedkyně musím skutečně říci, že už jsem se opakovaně setkala se zpravodajem výboru Regi a doufám, že žádné problémy nebudou. Budu pokračovat španělsky. La politika de cohesión Politika soudržnosti, jejíž součástí je Evropský sociální fond, eh, dobře odráží pátou zprávu o územní ekonomické a teritoriální soudržnosti a eh, reflektuje eh, růst pracovních míst a udržitelný rozvoj Unie. Politika soudržnosti musí i nadále hrát velmi důležitou roli, především když vycházíme ze situace, kterou procházíme dnes více než kdy jindy, eh, vzhledem k efektům, k důsledkům krize na hospodářství, kdy zmizelo a bylo zničeno mnoho podniků a kdy míra nezaměstnanosti je neudržitelná, potřebujeme silnou politiku soudržnosti, která bude podporována dostatečnými prostředky. Krize nás hodně poučila a poučili jsme se mimo jiné v tom, že Evropská unie musí překonat své vnitřní sociální nerovnosti, které budou jinak i v budoucnosti. A má klíčový nástroj. Lisabonská strategie, můžeme říci, nefunguje a dnes je více než jindy třeba, abychom měli evropskou strategii pro další léta, to znamená, aby evropská strategie 2020 fungovala. Abychom dosáhli eh, těchto cílů, musí fungovat politiky eh, Evropské unie. Politika soudržnosti soudržnosti nebude výjimkou a musí mít priority, eh, které budou strategicky, bude definovat svoji strategii. Eh, právě proto je třeba, abychom se soustředili tematicky eh, tak, aby politika soudržnosti vyřešila roztříštěnost priorit tematická koncentrace musí být zaměřená na reakce a na výzvy, které nás čekají v příštích letech a především na strategii 2020. A abychom zajistili větší rentabilitu investic, musíme dosáhnout toho, aby politiky byly ještě efektivnější a aby měly kvantifikovatelné cíle. Musíme utrácet chytřeji, musíme výdaje soustředit na to, co je nejdůležitější pro Evropskou unii. Musíme produkovat přidanou hodnotu na národních i místních úrovních a je tedy třeba, aby se e, na regionální úrovni začlenily i regionální orgány. Je také nezbytné se daleko strategičtěji zaměřit na dosahování výsledků a proto je třeba předem stanovit jasné cíle chytré a kvantifikovatelné cíle. Je třeba eh, definovat ukazatele pro měření a eh, eh, hodnotit transparentně a vyčerpávajícím způsobem výsledky. Je třeba maximálně snížit administrativní zátěž pro správce fondů. Evropský sociální fond už přispěl k řešení krize a snížil dopady krize na zaměstnance a na malé a střední podniky a hraje tedy hlavní úlohu v boji proti krize krize ukázala, že potřebujeme politiku soudržnosti, která bude investovat do konkurenceschopnosti regionů a bude vytvářet pracovní místa. A Evropský sociální fond musí soustředit síly na, vytvoření, na vytváření pracovních míst a na to, aby pracovníci byli schopni eh, se rekvalifikovat podle potřeb trhu. Rovněž eh, sledujeme vývoj nových sektorů ekonomiky a zelené ekonomiky, pro které jsou potřebné další kompetence. Evropský sociální fond se musí zaměřit i na další pilíře vytváření nových podniků, protože právě v těch se vytvářejí pracovní místa a dále podporovat malé a střední podniky, aby předkládali nové inovátorské projevy. Takže to je ve stručnosti obsah toho, co jsem chtěla říci a budu um, čekat, uh, co řeknou další kvůli pozměňovacím návrhům. Paní Šréder, prosím. Děkuji. Děkuji také zpravodajce. Já jsem si uvědomila, jaké máte cíle. A upřímně řečeno, já s tím textem mám trochu problém. E, to tam vlastně objevit. Možná, že to má zcela vnější důvody. Víme, že ten text je krátký, je omezený možným počtem řádků a tak podobně. A my se nacházíme v situaci, kdy tato zpráva de facto se stane obsahovým podkladem pro naši představu, jak my přispějeme k tomu všeobecnému nařízení a rámcovému nařízení ohledně strukturálních fondů. A musím říci, že to je podle mého názoru, co zde je předkládáno příliš málo. A kolega Piper ve výboru REGI eh, předložil velice konkrétní návrh velice dobře to formuloval ve svém rodném jazyce. E, bohužel do překladu to nepřešlo úplně ideálně, ale říká, že jde o, tady máme bod spolupráce s ESF, tady máme toto, tady máme toto, tady jde o obsah, tady jde tam o to. Kdybychom se podívali na zprávu pana Pipra, tak bychom měli, mohli jasně odhalit, v čem bude příspěvek M+ a je velice těžké to rozpoznat zde v této naší zprávě, která je formulována velice obecně a sladit ji potom e, s tou zprávou toho příslušného e, výboru. Takže my bychom měli být konkrétnější. Myslím si, že to není v rozporu s vašimi intencemi, ale je úkolem výboru a stínových zpravodajů takto postupovat, protože jinak se nám to nepovede. A stoprocentně víme, že sociální otázky, boj proti chudobě, to jsou věci, které se týkají toho našeho výboru. To na, za nás jiný výbor neudělá a nemá dělat. Jde o to tedy zůstat u toho, co bylo dojednáno mezi předsedy, to za prvé, a za druhé, eh, v tomto našem výboru je know-how k této problematice, takže to je principiální poznámka. Já si myslím, že budeme moci spolupracovat, že zde není kontroverze o obsahu, ale měli bychom být mnohem konkrétnější a proto budeme muset pracovat s celou řadou pozměňovacích návrhů v tomto duchu. To bylo tedy za prvé. A druhá otázka zní, jaký je obsah. Vy jste se silně zaměřili na osoby, které jsou v pracovním procesu, a kterým se tam musí dostat většího školení, odborné přípravy, aby eh, se mohli vyrovnat s novými eh, situacemi, krizí, transformacemi a podobně. To plně podporuje, ale myslím si, že obrovský pokrok v boji proti chudobě a vyloučení v, minulých, v minulém roce v souvislosti s hlavními směry v eh, oblasti zaměstnanosti je to, že jsme tam zahrnuli dva pokyny, které jsou uh, Eh, mimo tuto oblast a týkají se lidí, kteří jsou mimo tuto oblast. To je cíl 2020, Evropa 2020 boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení a potom také cíl týkající se osob, které předčasně ukončují školní vzdělání. Takže i to bychom měli zohlednit. A třetí téma, Evropský sociální fond je fond, který je důležitý pro, fond, pro otázkou partnerství, je to rozhodující demokratický fond, takže bychom měli udržet minimálně tu kvalitu, v jaké eh, je. Jistě si vzpomeneme, že zde byli lidé z EHSV a Předložili nám velice zajímavou a skvělou studii, kde byly úplně přesné, jasné formulace, co je třeba zlepšit. A já se domnívám, že to zde musíme zohlednit, protože jinak se to ve fondu FSF eh, e nepromítne. A poslední poznámka, ta je také důležitá, protože zde je možná nějaký překryv s eh, výborem FEM, ale myslím, že i náš výbor zodpovídá za to, aby se ženy mohly plnohodnotně podílet na trhu práce, aby nebyly diskriminovány a pobíraly stejnou mzdu. A protože to je rozhodující téma pro ESF a právě je nám předkládána studie komise, kde se konstatuje, že v celé řadě členských zemí to vůbec není zohledněné, i když to je cílem strukturálních fondů a je to cíl smlouvy, tak i to je téma, na které bychom se zde měli zaměřit. Děkuji. Merci. Děkuji. Paní místo předsedkyně, ale znáte ta omezení i při zesílené spolupráci. Já nechci se stavět na stranu paní Lopé Fontaní, ale každý ví, jak je to složité, když je člověk omezován různě. Mimochodem, paní Lope Fontaně, vy jste v úvodu říkala, že máte dobré kontakty s panem Pfeifferem, Píperem, ale neřekla jste, jak dopadly vaše konzultace. Znamená to, že pan Piper vypustí ty části jeho zprávy, které jsou ve výlučné pravomoci našeho výboru. Ne, ne, jak se nestačí říct, že jsme všichni hezký a hodní, ale eh, že tento bod ne figuruje v té, nebo nemá figurovat v té části, o níž bude hlasovat výbor Regi. Jistě. Já myslím, že paní předsedkyně také bude náležitě hájit zájmy výboru. Já jsem s panem Piperem mluvila, to je jedna věc, ale potom předložíme naši vlastní zprávu s naším vlastním závěrem, které ne, nutně nebudou stejné jako závěry pana Pipera, takže o tom bude potřeba ještě v těchto dnech jednat. Eh, předsedkyně, zůstaneme v kontaktu eh, E, uvidíme. Ne, nestačí. Nes, oni se nemají co vyjadřovat k Evropskému sociálnímu fondu. O to jde. Tečka. Konec odstavce. Paní Huismenová, potom paní Cimer. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Především chci blahopřát paní zpravodajce Lope Fontany, jakožto stínová zpravodajka výboru ALDE za velice pěkně vypracovanou eh, zprávu, která obsahuje většinu hlavních návrhů, eh, které jsou v, v kompetenci tohoto výboru. Závěry a doporučení páté zprávy jsou eh, velice důležité v době finanční a ekonomické krize a musí být maximálně využity to, aby eh, se evropská ekonomika znovu rozběhla. A to, přestože eh, zpráva výboru ukazuje pokrok v, v politice soudržnosti, je třeba přijmout cílenější opatření, aby eh, se zmenšily sociálně ekonomické rozdíly v Evropě, aby se bojovalo s chudobou a se nezaměstnaností podporuji názor zpravodajky, že je potřeba zlepšit synergii mezi Evropským sociálním fondem a Fondem pro regionální rozvoj a chtěla bych doplnit, že tyto synergie by měly také zahrnout Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a horizontální programy Evropské unie a jsou potřeba e, akce, společné akce v oblastech, jako jsou obnovitelné zdroje, e, inovace, výzkum a podobně. A je potřeba e, realizovat koordinované akce, dobře cílené akce, soustředěné na hlavní priority, protože jedině tak můžeme uskutečnit úspěšnou politiku soudržnosti a dosáhnout cílů Evropu 2020. Závěrem bych chtěla říci, že považuji za velmi důležité posílení principu partnerství a myslím, že by to mělo více pokrývat eh, místní a regionální eh, samozprávu a sociální eh, partnery, tak aby mohlo čelit výzvám vyplývajícím z té strategie Evropa 2020. Děkuji. Děkuji vám a děkuji také za to moje osobní potěšení vás slyšet eh, hovořit jazykem Voltera nebo Rousseau podle toho, kterému dáváte přednost. Děkuji. Paní Cimer a potom pan Tomas Mann. Děkuji, já budu mluvit stručně explicitně podporuji snahy, které jsou napřené tím směrem, že my jako výbor převezmeme zodpovědnost za konkrétní definici toho, co očekáváme od budoucího ESF a že se zde náležitě vymezíme také vůči výboru REGI. Samozřejmě nabízíme spolupráci, aby to, co je zde předložené ve formě návrhu, eh, tom krátkém rozsahu, možném rozsahu, takže bychom to rozvinuli prostřednictvím pozměňovacích návrhů a upřesnili to v nich. A plně souhlasím s paní kolegy Schröter, že zde musíme formulovat jasné a přesné návrhy. Jde i o ta obecná prohlášení, která zde jsou, například e, opatření orientovaná na zlepšování výsledků v rámci ESF a podobně. Je třeba také určit směry, jaké indikátory jsou zapotřebí, co je třeba udělat pro to, aby se dospělo k výsledkům, které odpovídají cílům ESF, aby bylo možné je kontrolovat a aby to celé tedy bylo možné prosazovat transparentnějším způsobem. Také bych chtěla poukázat na to, že například eh, z hlediska platformy pro chudobu zde bylo to také vytvoření nového eh, rámce pro ESF, protože jinak veškerá prohlášení k loňskému roku boje proti chudobě a vyloučení budou pouhá makulátura a pouhá prázdná slova a nyní máme příležitost skutečně něco konkrétního udělat a měli bychom to tak skutečně učinit. Pan Tomáš Mann a potom paní Edith Bauer. Děkuji, paní předsedkyně. Explicitně vám děkuji. Děkuji, Veronik, za možnost mít takovou zprávu, která znamená podklad, základ. Veronik se ptala, co jsou cíle. Cílem je, aby ESF byl viditelnější. To znamená, že později musíme navrhnout konkrétní opatření, které jistě zpravodajka sformuluje. Všichni víme, že jsme omezeni rozsahem jedné strany. Za druhé potřebujeme orientaci na výsledek. ESF za to byl znám a vysílal významný signál na rozdíl od jiných fondů, kde skutečně jejich orientace na výsledek bylo těžké najít. Takže si musíme říci, na co se zaměříme a jak. Jistě budeme mít možnost společně se zpravodajkou se eh, shodnout na konkrétních detailech. A potom to, že to bude viditelné u malých a středních podniků a že to zde bude účinné, na tom se jistě všichni shodneme v tomto výboru, protože jsme zde podnikli celou řadu iniciativ. Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení, kampaně z uplynulého roku, eh, v rámci nich se uspořádala celá řada diskusí a setkání. To nyní můžeme více zacílit. Můžeme říct, ano, je to možné, protože právě pro tyto věci využijeme prostředky ESF. A zde je třeba formulovat to vymezení vůči regionálnímu formu, fondu. Eh, připomínám, že i ty první diskuse zde u nás byly v duchu toho, že nyní chce regionální fond mít všechno pohromadě. Není tomu tak, souhlasím s Elizabeth Schroeter, musíme vytvořit možnost říci, kdo zodpovídá za kterou oblast a jak se budeme orientovat i v té otázce našeho Evropského sociálního fondu. Jsem přesvědčen, že na základě poznatků kolegy Pipra budeme eh, skutečně dobře spolupracovat. Já myslím, že vypracovala Elizabeth o tom hovořila velice dobrý podklad. U jiných eh, zpráv je to tak, že je příslušný výbor a někdo jiný vydává stanovisko, ale zde je spolupráce podle článku 50 jednacího řádu, takže musíme převzít to, co vyformulují ostatní výbory a o to více potřebujeme jasné a precizní popsání toho, eh, co děláme v rámci ESF a k tomu patří jasné definování cílu a cílové skupiny. A potom něco, co se týká nás, a to je počet lidí, kteří předčasně ukončí školní vzdělání. U nás v Německu je taková možnost sledovat, že určitá opatření konkrétně se projevila pozitivně, i když Eh, jednotlivé obce do toho nechtěli investovat, ale my jsme prostřednictvím evropských peněz se postarali o vytvoření přidané hodnoty a to je něco, co do této zprávy také patří. Jsem přesvědčen, že až podáme naše pozměňovací návrhy na základě toho, co nám předloží Veronika, že budeme mít příležitost vytvořit to, co skutečně potřebujeme. To znamená narýsovat jasnou budoucnost pro ESF a eh, ne, že to bude nějak ka- všeobecná kaše, kde se všechno rozpustí. Já si myslím, že skutečně máme dobrou možnost vytvořit zprávu, která bude pro lidi a která jim pomůže. Děkuji, paní Edith Bauer a potom Aleksandro Sarkas. Paní Bauer. Děkuji, paní předsedkyně. Já jenom stručně několik eh, komentářů eh, k tomuto, k této zprávě. Já předpokládám, že dnes, když se zabýváme budoucností politiky soudržnosti, bude předlažena řada dokumentů a já sama také vypracovávám zprávu stanovisku, které bude eh, na pořadu jednání zítra a proto oceňuji, eh, jak těžká jsou ta omezení a je těžké eh, se jich držet eh, a dodržet je, jak říkala Veronika. A existují určitá omezení také vyplývající ze zesílené spolupráce a je třeba, aby fondy fungovaly integrovaným způsobem. Například eh, malý podnik nebo eh, instituce, která potřebuje další fondy, ale aby se vznikly pracovní příležitosti, je třeba využít Evropského sociálního fondu. Je potřeba moci využívat jednotlivé fondy integrovaným způsobem a nemůžeme oddělovat v budoucnu aktivity, nemůžeme rozhodovat stále odděleně, nemůžeme rozhodnout o něčem v jednom výboru a v, o, o, o něčem jiném v druhém výboru, protože to pak může vyvolávat problémy. Jinak já si myslím, že bude potřeba předložit pozměňovací návrhy eh, k doplnění zprávy k strategie 2020. Je třeba se zamyslet nad tím, do jaké míry tato strategie odpovídá politice soudržnosti a zda politika soudržnosti a strategie 2020 jsou v harmonii. A zda, zda Evropský sociální fond je širší než strategie 2020 nebo naopak. Já bych řekla, že to je naopak. Pan Cerkas. A potom končí eh, seznam přihlášených. No, děkuji paní předsedkyně velmi stručně. Já eh, nahrazuji stínového zpravodaje z naší skupiny, který zde není. Celkové stanovisko naší skupiny je takové, že podporujeme návrh zprávy paní Lope Fontaně připadá nám, že zcela jasně říká, co to je politika soudržnosti, příslušné fondy, jak byla úspěšná dosud a také hovoří o e, další spolupráci s dalšími e, výbory. Hovoří o tom, že to je e, boj, který bude pokračovat, který musí být koherentní. Tak a prostě paní Fontaje říká, jak Evropský sociální fond hraje svou evropskou úlohu v so, v sociálních otázkách a v současné situaci. Fakt je, že v budoucnu se bude jistě hodně mluvit o e, Evropském sociálním fondu, aby se změnil něco jiného, aby ho nahradili jiné politiky a myslím si, že už v této zprávě a právě nyní musíme dávat pozor na to, aby se neorientovala sociální politiku na něco jiného. E, s odůvodněním, které se zdá být rozumné, ale fakt je, že politika soudržnosti rovná se Evropský sociální fond. Takže eh, hovoří se zde o boji, který je určitě bojem, ne sice krvavým, ale prostě jsou to bitvy proti politikám, které, eh, kterým jsme my v našem výboru věnovali pozornost v minulosti. Paní zpravodajko, chcete znovu vystoupit? jenom velmi stručně. Chtěla bych jenom velmi stručně eh, eh, poděkovat všem stínovým zpravodajům. Je to text, který je eh, limitovaný, proto je obecný a i když máme text do té míry omezený, můžeme specifikovat spoustu bodů a já počítám s podporou všech skupin, protože nás jako výbor pro zaměstnanost a sociální věci, samozřejmě v rámci eh, toho omezení zprávy a svého stanoviska mm, chceme vyjádřit všechno, co můžeme a myslím, že se nám podařilo předložit dobrý text. Děkuji, paní zpravodajko. Takže vzhledem k tomu, že všichni chtějí předkládat pozměňovací návrhy, bude potřeba to stihnout do 19. dubna. 17.30 a omlouvám se, protože máme opravdu nabitý harmonogram, ale takto eh, vyžaduje výbor Regi, aby eh, se nepřišlo příliš pozdě do eh, toho procesu revize v fondu soudržnosti. To znamená, že kompromisní návrhy a návrhy budeme zkoumat projednávat 24. května, to znamená, že pozměňovací návrhy mohou být předkládány překládány pouze ve francouzštině a angličtině, jestli se nepletu. Ne, promiňte, 19. dubna. 19. dubna a 24. května se to projedná, ale nebude tedy před eh, kompromisními návrhy specifická diskuze. Takže 24. května o tom budeme hovořit dopoledne, odpoledne hlasovat a výbor Regi se eh, vyjádří 26. května a předtím už doufám budeme mít vyřešené problémy překrývání kompetencí. Tím se dostáváme k bodu 6, což je e, zpráva e, o nakládání s vyhořelým palivem a s radioaktivním odpadem paní Lambert. 13 e, pozměňovacích návrhů k této zprávě bylo považováno za nepřípustné, protože Eh, se, eh, protože se týkají jiných eh, výborů, které jsou tedy kompet- příslušné a tak to bylo tedy rozhodnuto v souladu se všemi dotčenými frakcemi. Paní zpravodajku, já vám dám slovo, abyste nás seznámila s kompromisními pozměňovacími návrhy. Prosím. Rozumím tomu, že paní Cornelisen eh, zastupuje paní eh, zpravodajku. Prosím. Um, yeah, Jean Lambert can't be here and she asked me to stand in for her. No, Žan mě požádala, abych ji zastoupila, takže mi dala svou přípravu. Spravodajka by ráda poděkovala všem stínovým spravodajům za pozitivní spolupráci a e, užitečnou výměnu e, za e, názorů. Omlouvá se, že nemůže být nyní přítomna. I když současné události v Japonsku Eh, kladou otazníky jaderné, jaderné bezpečnosti, je to e, důležité poznamenat, že ta zpráva a pozměňovací návrhy byly předloženy před katastrofou a zpravodajka nechce spochybňovat bezpečnost jaderné energie obecně a jenom se soustředňuje na otázky zdraví, ochrany zdraví a bezpečnosti práce e, všech lidí, kteří pracují s jaderným odpadem. E, Soustředuje se na článek 9 a na článek 12 o transparentnosti. 9 se týká eh, dovedností a dále článek 4 časový rámec. Spravodajka se snažila dosáhnout co největšího konsensu stanovisek a Eh, zohlednit v kompromisních návrzích stanoviska jednotlivých politických skupin. Rovněž bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů a ústních pozměňovacích návrhů a my bychom chtěli poděkovat za podporu, přede, podporu především pokud jde o rozsah působnosti eh, Eh, v případě eh, zaměstnanců, kteří se zabývají mm, eh, mm, nákladáním s vyhořeným palivem a s radioaktivním odpadem. A dovolte mi nyní, abych dala slovo vám a vašim připomínkám. Muito obrigada.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 neudělám teď chybu jako předtím u pana Falbra a už poděkuji nyní paní zpravodajce za její zprávu. Skutečně je to tak, že toto stanovisko je nyní v této době velmi brizantní, už o tom hovořila kolegyně, v souvislosti s tím, co se stalo ve Fukušimě. Ale jde zde o to něco upravovat obecně, tak jako před chvílí, musíme skutečně dbát přesně na to, co tam napíšeme, jak je možné s těmito věcmi zacházet, jak zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci v této citlivé oblasti. Je to velice dobrá zpráva, dobré stanovisko. Už jsem o tom hovořila minule, také ty kompromisy, které nyní byly rozeslány, článek 4, odstavec 2, to už je mnohem lepší. Předtím jsem měla problém říci, má to být bezpečnost 150 let, 250 let, nyní je to sformulováno mnohem lépe. Je to tam Eh, formuláno tak dlouho, dokud to eh, bude znamenat zdravotní hrozbu pro osoby a životní prostředí. Stejně tak eh, se mi líbí pozměňovací návrh 28, i ten může naše frakce bez problémů podpořit. Dovolte mi zareagovat stručně na tři body. A Jedno je u paní navrhovatelky, paní Lambert, tam mám problém s pozměňovacím návrhem 21 s tím celkovým ručením za škody. To by byla otázka, zda bychom s tím mohli takto souhlasit, pokud to správně chápu, s tím bych měla tedy problém. A také pozměňovací návrh 29 zajistit, že budou finanční a personální prostředky k dispozici po dobu, kde, kdy to bude nebezpeč, ještě stále nebezpečné, například za 150 let, my můžeme říct, že si to přejeme, ale nevím, zda musíme skutečně nařídit, aby tomu tak bylo, takže u té 29 budu hlasovat proti, protože si myslím, že to není realizovatelné v praxi, ne protože bych si to nepřála, ale že si myslím, že se to nedá realizovat. A potom 81 pozměňovací návrh tam jde o to, že lze skladovat eh, eh, odpad jenom v těch zemích, kde vznikl a myslím si, že i v rámci EU Jasně, máme princip znečišťovatel platí, podle toho by to bylo logické, ale e, geologické podmínky jednotlivých zemí jsou rozdílné. A proto by, by bylo milejší, kdybychom v budoucnu měli nějaké místo, zatím žádné bezpečné úložiště ani není, které by třeba bylo i v jiné zemi, než tam, kde vznikl jaderný odpad, protože pokud potom vzniknou zájemné dohody, jak to bylo v původním textu, tak by se potom řeklo, že je možné tam také skladovat, pokud tam ty sklady vzniknou. Jde o to, aby bylo umožněno skutečně bezpečné skladování a proto nemohu podpořit pozměňovací návrh 81. 82 tam je to jinak. Zvažuje se, zda by nebylo možné vytvořit bezpečná úložiště v Rusku, a uzavřít s ním dohody, jenomže Rusko není součástí EU a také by nepodlehlo naší příslušné legislativě a my si přejeme mít propracované bezpečnostní standardy a bezpečnostní legislativu, proto říkám, že by to byl problém, nesmí to být mimo EU. A poslední věc, Eh, že to nemá být upravované podle Euratomu, ale že parlament by měl o bezpečnostních standardech spolurozhodovat, to je správné. Nyní po událostech ve Fukushimě všichni říkáme, že je dobré, aby se s tím zabývalo co nejvíce orgánů. Děkuji. Děkuji a slovo má Juta Stendrok. Zunächst auch mal Děkuji. Dovolte mi, abych poděkovala zpravodajce za její velice rozsáhlou zprávu, ale také děkuji předsedkyni výboru, která ještě včera působila jako zprostředkovatelka při vyjednávání pozměňovacích návrhů, které jsou přípustné, to je nové slovo, které jsem se naučila. A myslím, že jsme se posunuli dále. Byly tam i pozměňovací návrhy, o nichž hovořila paní Meissner a my jsme předkládali v rámci výboru ITRE. Za svoji frakci mohu říci, že podporujeme danou zprávu i předložené kompromisy, protože jasně vyjadřují společný zájem, aby absolutní prioritu měla ochrana bezpečnosti a zdraví pracovníků. A to po dlouhé, dnes ještě nedohlédnutelné období a také to celkové ručení. Někdo musí převzít odpovědnost. Jsme nyní aktuálně svědky určité situace a já si zde nepřeji žádná omezení. Zpráva Jean Lambert eh, nám poskytuje dobrý podklad pro to, aby v jednotlivých zemí bylo velká váha přikládána zdraví a bezpečnosti. Samozřejmě přináší to sebou i určité náklady, ale státy musí tyto standardy garantovat prostřednictvím kontrol. Já doufám, že zítra během hlasování budeme hlasovat velice jasně a jednotně a že budeme vyslyšeni. Děkuji. Děkuji a dávám chci jenom objasnit to, co naše předsedkyně Bereš říkala na začátku. Je řada pozměňovacích návrhů, které nebyly přijaty

ne, tyto pozměňovací návrhy nejsou přípustné vzhledem k tomu, že jsou mimo kompetence našeho výboru. A nyní dám slovo dalšímu stínovému zpravodaji panu Tomasi Hendlovi. Děkuji, já bych chtěl říci, že to, co máme nyní na stole jako zprávu, já snad bude velkou většinou zítrou schválena, je skutečně výborné odvedená práce kolegyně Lambertové a my jsme chtěli jasně vyjádřit, nakolik výrazně podporujeme tuto zprávu. Za druhé chci říci, že je velice významné, že jsme rozšířili právní základ této budoucí směrnice, protože to bude znamenat větší budoucí zapojení parlamentu, zvláště co se týče odkazu na Eh, z fungování Evropské unie a rámcové směrnice 98391 v této souvislosti mají velký význam. Za třetí, v tomto textu, o kterém budeme zítra hlasovat, bylo rozšíření i na zaměstnance, kteří nepracují permanentně s radiologickým materiálem, ale také rozšíření na osoby, které eh, pracují ve eh, souvislosti se skladováním eh, tohoto odpadu. To je velice důležité v souvislosti s ochranou bezpečnosti zdraví při práci. Za čtvrté prosím o podporu mého pozměňovacího návrhu číslo 90 Já právně zastup zastupoval zaměstnance eh, v souvislosti, nebo týká se to zastup, právního zastoupení osob, které onemocněly v souvislosti s výkonem povolání, a abychom to zde rozšířili o možnou kontaminaci radiologickým materiálem. Často je to těžké dokázat, zvláště kauzalita při zacházení s těmito materiály bývá těžko prokazatelné v právní praxi, když dojde ke kontaminaci nebo došlo k ní před desítkami let. A proto v pozměňovacím návrhu 90 navrhuji, aby se pracovní dokumenty uchovávaly 50 let na místě, které je nezávislé na zaměstnavateli a samozřejmě se zachování eh, ochrany osobních údajů. Tím bychom tisícům zaměstnanců umožnili prokazovat právo a případně ho vymáhat soudně. Děkuji. Muito obrigada. Então, finalmente, o nosso colega Tomás Pan kolega Tomas Mann. Děkuji, paní předsedající. Domnívám se, že zde máme skutečně významný podklad, který se poněkud liší od toho, co jsme projednávali minulý týden ve Štrasburku. Tam jsme si kladli otázku jaderné politiky a zdá je nezbytné definovat určité lhuty a nyní jsme byli svědky celého rozdílného spektra, že někteří považují na za nejdůležitější prvek hospodářské zájmy a e, bezpečnostní zájmy pro ně nejsou tak důležité, že nakonec jsme se neschodneme jako Evropský parlament z různých zemí máme různé zkušenosti, takže nakonec žádný návrh usnesení neprošel. Někteří toho velmi litovali, někteří občané velice znepokojeně telefonovali a my jsme říkali, bohužel my máme rozdílné pozice. Není panu Oettingerovi co závidět, když se snaží jít společnou evropskou cestou, protože ty rozdíly jsou příliš velké. Ale to je ta principiální pozice a otázka, jak s touto oblastí budeme zacházet. A od toho se nyní výrazně liší to, co nyní projednáváme v našem výboru. A sice, jak se s tím vyrobnají lidé, kteří tam pracují a řekneme jim, e, nyní budou e, od tyto elektrárny odstaveny, uvidíš, kde si najdeš další práci. To jsou vysoce kvalifikovaní pracovníci, kteří se museli také spolehnout na to, že všechno probíhá dostatečně pečlivě. Domnívám se, že můžeme udělat to, že nejenom zajistíme živobytí a přežití zaměstnanců, ale že jim to je zaručíme. Ale kdo jim to může zaručit? Takže ta otázka, jak to bude vypadat, kdo bude rušit, to je skutečně velice významná oblast a já doufám, že se na ní zítra ještě podaří najít schodu. A za druhé, že budeme mít takové regulační úřady, které budou schopné zasáhnout a nejenom vydávat prohlášení, že ono to není tak špatné, to nám nyní ukázala situace v Japonsku. A e, dnešní jaderné elektrárny mají někdy takové bezpečnostní standardy, které si v naší zemi, pane kolego Hendle, nemůžeme ani dovolit, že tam jsou tedy standardy, které řeknou, no víte, lidé, ono to nějak bude fungovat. Týká se to lidí, kteří pracují v logistice, v ochraně, celá řada dobrovolníků, kteří například nyní byli v Japonsku, a nebo musí být k dispozici i na jiných místech. My se musíme postarat o to, aby bezpečnost a zdraví měli přednost. A rád bych doplnil, že jde také o ty, kteří nyní osidlují opět ty oblasti, které jsou údajně tak bezpečné, ale přitom eh, nemáme ještě zelenou kartu, že to tam už opravdu tak rozumné je. To znamená, že je skutečně nesmírně důležité, aby existovaly dokumenty, které budou dlouhou dobu k dispozici, abychom skutečně mohli stíhat ty, kteří eh, se eh, dopustili špatné práce. A společná cesta, kterou jsme nyní projednali v našem výboru a snad zítra zrealizujeme, je důležitým signálem pro ty, kteří se upsali životu tam a jsou jich desetitisíce a říci jim, ano, budete v bezpečných rukou, protože máme kontroly a máme možnosti regulace, které nám společně podaří se posunout dále. Doufám, že se nám zítra podaří to prosadit. Děkuji. Pane Koerneli, se nechcete vystoupit? Uh, yeah, just very short. Eh, paní Cornelisen, ano, velmi krátce. Děkuji za chválu na paní Lambert. Děkuji vám za, vel, za velkou podporu, kterou jste projevili. Velmi stručně k tomu, co říkala paní Meissner spolu s paní Figueredo a s dalšími. E, jsou tady dv problémy přijatelnosti nebo přípustnosti dvou pozměňovacích návrhů, takže s nimi se, o nich se nebude hlasovat. Ano, já mám tady zprávu od Eh, asistentky, že na nich nebudeme trvat. 21 eh, jich máme, jsou velmi eh, důležité týkající odpovědnosti a v zásadě to znamená, že musíme zajistit, že někdo má odpovědnost také za eh, subdodávky nebo sub, sub, dodávky a ochrana zdraví při práci eh, je věc, za kterou musí vždycky být někdo odpovědný, tak to sem spadá taky do 20, jed, eh, mezi těch, do té 21. A potom pan Hendl se velmi konkrétně vyjádřil k pozměňovacímu návrhu 19. My jsme už hovořili o tom, že zpravodajka podporuje prakticky všechny pozměňovací návrhy, které předložily politické skupiny a myslím si, že bude velká bitva ještě až později. Budeme muset lobovat eh, s kolegy eh, z ITRE, kteří budou chtít ty své návrhy dát, eh, těm svým návrhům dát přednost. Děkuji. Muito obrigada, então. Děkuji vám. Takže zítra budeme hlasovat o tomto návrhu. a předpokládám, že bude schválena většina pozměňovacích návrhů. A nyní přejdeme k dalšímu bodu, který máme na pořadu jednání a tím je slyšení za účasti sociálních partnerů o provádění a používání některých ustanovení směrnice 2008-94 o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele. Spravodajkou je paní Gilling, která určitě to téma bude prezentovat. Ano, e, to bude napřed a potom tedy přejdeme k hostům, takže máte slovo, prosím. No, prosím. A Je nějaký problém? It's rather slow, so I do have it now. Já jsem... No. Teď už mám překlad, děkuji. Então, mas agora que creio que já ouviu... E, Ale teď, když jste slyšela, e, tak chcete tedy prezentovat e, toto téma. Máte slovo, prosím. Jenom z zdvořilosti. Můžete mi říci, kde jsou sociální partneři? Ano, děkuji vám. Tak teď už vím, na koho se mám obracet. Na úvod chci říci, že tato směrnice o nesolventnosti vstoupila v platnost v roce 2002 a týká se všech členských států a týká se to všech eh, te, režimu nesolventnosti a likvidace. Zahrnu, zahrnuje to také pojišťovny a úvěrové instituce. A jde o to, že se má vytvořit Eh, speciální režim, když dojde k neplatební neschopnosti a tak, jak eh, čas eh, plyne, vidíme, že to má implikace nebo řešení u soudu. Nedošlo k harmonizaci podstatných pravidel a myslím si, že to stojí za to a že to, o tom nakonec se jedná příslušné zprávě. Vzhledem k tomu, že se eh, podporuje přeshraniční obchod, máme i případy přeshraniční platební neschopnosti a samozřejmě se to týká eh, eh, věřitelů i zaměstnanců, kteří by měli požívat co největší ochrany. V roce 2000, od roku 2008 máme směrnici o ochraně zaměstnanců a uznání eh, rozdílu mezi eh, předpisy z roku 2002 a 2008. A eh, to stanovisko, které máte před sebou, je o, se týká dalších administrativních aspektů platební neschopnosti a v tomto návrhu stanoviska jsem se, jsem se snažila pohovořit nebo obsáhnout ochranu eh, zaměstnanců tak, aby fungovala správně podle Říma 2. Eh, Jde zde i o zásah eh, sociálních partnerů. Jsem velmi ráda, že jsou přítomni a těším se na jejich, těším se na jejich vyjádření. Děkuji vám. Děkuji. A naše, eh, náš sekretariát eh, našeho výboru rozeslalo eh, pozvánky sociálním partnerům a nyní zde máme pouze zástupce Evropské konfederace odborových svazů a pak zde bude taky zástupce komise. A já bych tedy začala tím, že dám slovo zástupcům Evropské konfederace odborových svazů. Paní Vintelbarnéku, máte slovo. A potom dám slovo eh, kolegovi van der Berg. Oba dva jsou zde přítomni aby mohli o tomto tématu hovořit, předpokládám. Takže máte, prosím, slovo paní. Thank you very much. And... Um, Dě- děkuji vám. Děkuji vám za to, že jste pozvali na toto slyšení k tomto, o tomto tématu sociální partnery, nebo lépe řečeno jednu e, stranu sociálních partnerů, protože vlastně jsou zde přítomni jenom zástupci odborů. E, kteří vám děkuji za pozvání. Evropská konfederace odborových svazů si Eh, bere v úvahu samozřejmě tuto směrnici o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele. Pro nás je to základní materiál práva Evropské unie a je to eh, legislativa, která je nejdůležitější v době krize, protože vidíme riziko, že podniky a společnosti jsou neschopné plnit své povinnosti vůči zaměstnancům a jejich čím dál tím víc. A na rozdíl od komise si myslíme, že v roce 2008 a 2009 byl 19% nárůst eh, platební neschopnosti nebo bankrotů v Evropské unii, což znamenalo 60% nárůst zaměstnanců postižených těmito úpadky nejlepší ochrana zaměstnanců před platební neschopností je zamezit úpadku podniků. A tím se dostáváme k hlavním bodům Evropské eh, konfederace odborových svazů. Pro nás tím klíčovým je článek 3.1, kde se hovoří o ochraně eh, E, zaměstnanců a o nevyřešených požadavcích nebo nárocích zaměstnanců. Zde se hovoří o tom také, co je obsaženo v národním právu. A pokud jde o nevyřízené nároky, tak zde je třeba to specifikovat, protože v řadě členských států platí restriktivní definice odměňování. Například se odsud eh, eh, tam nespadají různé bonusy, prémie a tak dále. A myslíme, že bychom si měli, že bychom měli odstranit určitá, eh, určitou část, kde se hovoří o těchto omezeních a měli bychom mít širší definici těchto nároků. Klíčový pro nás je taky článek 4. Omezení odpovědnosti e, za ruk instituce. Zde máme dvě věci. První týkající se dlouhý, délky lhůty a další e, se týká stropu e, výplat pro nás je třeba, nebo my eh, si myslíme, že je potřeba se na obě věci dívat dohromady, protože strop může být přijatelný, ale pokud je omezený na kratší lhůtu, tak to samozřejmě postihuje negativně cíle sociální směrnice. A eh, cíl eh, odborů na národní úrovni je to, že se vyjadřují, eh, že tyto národní organizace vyjadřují velkou obavu, pokud jde o toto pravidlo pro zaměstnance, eh, protože tam je nižší eh, hranice. Jde třeba o Portugalsko a Německo. Někdy jsou taky problémy v cashflow, které způsobí, které způsobují nepravidelné výplaty zaměstnancům po dobu delší než tři měsíce. Takže to minimální, ta minimální lhůta podle článku 4.2 by se měla zvýšit a je třeba posílit eh, ustanovení článku 4.3, protože co to znamená sociálně kompatibilní? To by totiž bylo právně jasnější a byly by jasnější povinnosti, o které jde. A dále specificky k návrhu e, stanoviska, k postupu na základě zákona Evropské unie e, o společnostech. Bylo zcela jasně řečeno, že e, v postupech při platební neschopnosti je třeba eh, dát různé příležitosti, protože eh, podniky si vybírají své místo ne s ohledem na eh, na to, jak se řeší platební neschopnost, ale na jiné věci, které zaručují jejich e, biznis, například daňové záležitosti. Takže když si vezmeme tedy podnikání, jaké je, tak podnikatel nemyslí nikdy na možnost, že e, zbankrotuje. A dále odmítnutí propojení e, mezi e, pravidly o, nebo zákonem o úpadku a nezaměstnanosti. Zdá se, že zde je třeba také vzít eh, v úvahu jako hlavní cíl ochranu zaměstnavatelů. Cíl eh, z, z, chránit alespoň minimálně zaměstnance je eh, zaručen v příslušné směrnici. Je tam taky ten strop, ale my si myslíme, že členské státy tady mají trochu moc velkou flexibilitu a e, rovněž v tomto stanovisku je možnost e, hovořit o problému správné transpozice, protože ve zprávě komise z února se hovoří o, e, o transpozici do národních právních řádů a komise se dokonce zmiňovala o porušování tohoto postupu. Děkuji za pozornost. Obrigada. E Děkuji vám za to, eh, paní van Denberg, která je eh, taky z Evropské odboro, eh, z konfederace odborových svazů. Máte slovo, prosím. Ne, je to pan van Berg. Děkuji. Chtěl bych podpořit, co říkala kolegyně. Ehm, a uvedu příklad implementace směrnice z roku 2008 1904 mm, mm, v Belgii. Hmm, to je příklad, který právě dokazuje, co je na té směrnici dobré a co eh, by potřebovalo zlepšit. Naši sociální partneři a odbory v Belgii jsou, způsob, jsou spokojeni způsobem, jakým byla směrnice v Belgii implementována. To taky dokazuje to, že eh, eh, přestože eh, už rok vlastně je naše výplata vyplácená, přestože došlo k zastavení předchozí činnosti. A ne, nicméně bych podobně jako kolegyně byl proto, aby se uzavřely některé loopholes, eh, které zřejmě nejsou potřeba. A co se týče eh, mimořádných nebo zvláštních nároků v eh, článku 3 s těmi stropy a referenčními obdobími, Eh, my jsme mývali tady složitý systém s, s různými referenčními dobami podle nároku v vyplacených eh, eh, dovolených a jiných věcí. A v Belgii jsme využili příležitost ke zjednodušení systému, takže nyní existuje pouze obecný strop 25 tisíc eur a nároky do 25 tisíc eur jsou jaksi plně hrazeny z takzvaného fond de fermeture, tedy fondu uzavírání podniku. Systém takový, že zaměstnanec, který eh, dostal proplacenou dovolenou, ale ne mzdu, pak eh, část jeho eh, mzdy by také, to by se to mělo být reflektováno a je důležité, aby větší procento populace mělo jednodušší a jasnější systém. Ve Francii i ve Belgii 90 eh, předložených nároků mm, eh, pracujících je uhrazeno eh, tím fondem. Když se podíváte na příspěvky, protože ten systém v Belgii je financovaný příspěvky zaměstnavatelů, a tyto příspěvky jsou nižší než 0,2 hrubé mzdy. Takže to není sice zanedbatelné, ale není to ani velký příspěvek, který by jaksi vedl k ty zaměstnavateli k opouštění Belgie. Co se týče vyloučení některých kategorií zaměstnanců, je dobrá implementace eh, v eh, směrnice v Belgii v minulosti eh, zaměstnanci z neziskových organizací nebyli zahrnuti třeba z pracovníci domovů důchodců a sociálních zařízení, ale to se v roce 2008 změnilo, takže i protože se stávalo, že i domovy důchodců eh, zbankrotovali a na ulici se odstli nejenom tedy ti eh, důchodci, ale i jejich zaměstnanci. Je samozřejmě nebezpečí u neziskových organizací, že budou v platební neschopnosti, a, eh, ale přispívají menším podílem než v komerčních podnicích. A myslím si, že ta směrnice zajišťuje dostatečnou flexibilitu pro pokrytí všech kategorií zaměstnanců. Ještě poslední eh, něco k situaci nadnárodních eh, společností. V Belgii, tak jak požaduje směrnice, ten fond de fermeture pokrývá všechny zaměstnance pracující eh, v provozech nebo pracující pravidelně na území Belgie. Takže v zásadě je všechno zcela v pořádku podle směrnice, i když v praxi někdy dochází ke komplikacím, třeba v případě e, e, řízení e, v případě bankrotu v zemi mimo Belgii, pak je těžké, aby eh, se eh, představitelé, se, aby se eh, zaměstnanci z té druhé země vlastně dozvěděli o možnostech úhrady mest pracovníků v Belgii z tohoto fondu. Ty hm, legislativy v jednotlivých zemích nejsou harmonizované, ty zákony o bankrotech jsou různé a někdy je to složité, aby ty mm, eh, instituce, eh, které, které zajiš, to, toto zaručují, eh, byly dostatečně informované. Směrnice také ponechává určitý prostor členským státům o tom, jak budou určovat odpovědnou instituci, tu garanční instituci a v tomto směru také dochází k určitým praktickým problémům co se týče toho, kdo tedy je zodpovědný. Děkuji. Então, muito obrigada. Eu solicito que se puderem deixar Děkuji. o secretariado a e, poprosím vás, abyste nám nechali text vašich vystoupení e, na sekretariátu, abychom e, to mohli rozdat členům výboru. A nyní se obracím na zástupce Evropské komise, pan Patras. Chcete prosím vystoupit? Ano, děkuji vám. Velmi stručně ta zpráva, kterou máte k dispozici, je výsledkem externí studie komise, která se eh, byla tvořena na základě dotazníků členským státům a sociálním eh, po partnerům. Eh, zabývali jsme se taky to nálezy to studie a obsahuje obsah obsahuje také důležitá čísla, eh, počet zaměstnanců, kteří měli eh, určitý prospěch z existence eh, institucí záručních mezi lety 2006 a 2010 mělo výhody z tohoto 3,4 miliony zaměstnanců. Povinnosti, které vyplývají pro podniky, byly často splněny, ale jsou ještě určité obavy, které se týkají určitých opatření a jejich implementace v členských státech a mohu vás ujistit, že komise bude i nadále monitorovat uh, používání této směrnice a má nástroje, jakými to může dělat. Jednou ze závěrů, jedním ze závěrů studie je to, že když se podíváme na historii směrnice, která je velmi stará, je to, že více než po 30 letech tato komise stále hraje hlavní roli při zajišťování minimálních práv pracujících. To je tedy důležité, minimální stupeň ochrany a pořád ještě e, jsou e, e, a státy, které neměly záruční instituce, byly nutné je vytvořit a jsou tedy nuceny řešit nevyřešené nároky pracujících. V roce 2002 se objevily důsledky přeshraničních situací a bylo tedy rozhodnuto v členských státech to eh, zohlednit v zákonech o úpadku eh, Sociální partneři předkládali různé požadavky a k ním chci jeden komentář jenom vyjádřit. Chtěl bych zdůraznit povahu této směrnice. Tato směrnice poskytuje minimální úroveň ochrany a když se podíváte například na úroveň odměňování a komise v tomto případu nemá žádnou kompetenci eh, eh, Eh, fungovat jako legislativec, tak eh, vidíme, že to ovlivňuje délku odpovědnosti, lhůtu odpovědnosti. A tím, že se stanovuje minimum, tak si říkáme, že zda to není nejlepší cesta ku předu, protože tak budeme mít nejminimální eh, úroveň ochrany a bude určité stanovisko, které budeme chtít hájit. Děkuji vám za pozornost. Muito obrigada. Děkuji vám mnohokrát. Myslím, že z vaše, vaší odpovědi můžeme učinit závěr, že komise v brzké budoucnosti nechce předkládat změnu této, návrh na změnu této směrnice, takže předpokládám, že budete chtít udržet tuto směrnici, že v podstatě to, co jste dělali, jenom studie o hodnocení a aplikace této směrnice. Je to tak, že? Ale pokud na to chcete ještě zareagovat, prosím. Možná bych chtěl jenom Eh, zdůraznit, že k tomu, co říkali odbory, že není žádný zna- záměr měnit legislativu. Ale zároveň chci říct, že tato směrnice je součástí toho, co se žargonem nazývá fitness check. Takže se to týká konzultací směrnic, které se tímto tématem zabývají a i jiné směrnice eh, tedy byly zkoumány, ovšem eh, už eh, to je pohled úplně z jiného úhlu, protože ty analýzy vlastně začaly a možná ve světle krize se ukázalo, že v určitých aspektech tu směrnici eh, třeba bude potřeba přizpůsobit, anebo že by měla fungovat lépe. Takže teď eh, v rámci toho fitness checku eh, vyplynuly určité odpovědnosti, určité povinnosti. Fakt je, že před rokem 2011 jsme neměli žádné výsledky a pokud se objevují nějaké iniciativy, které třeba budou Mm, legislativní anebo nebudou legislativní, tak se nepředpokládají před rokem 2030, říká Ferči. Takže my chceme vytvořit eh, určitý základ, eh, kde, bude, eh, kde je obsaženo odměňování. Děkuji vám. Podle mého názoru je stanovisko Evropské komise jasné a nyní můžeme zahájit diskusi. Nevím, kdo z poslanců by chtěl vystoupit. E, paní Regner, máte slovo. Děkuji vám. Zástupce komise už to zdůraznil. Jde o společný vnitřní trh, kde má být minimální standard ochrany zaměstnanců. To je velice zajímavé téma, zvláště když se nacházíme v době hospodářské krize a dochází čím dál tím více k insolventnosti podniků. Já bych se chtěla zeptat nejprve na definice. My víme, že ty jsou stanovované vnitrostátní legislativou a tom někdy bývá háček protože směrnice platí pro všechny zaměstnance, kteří jsou jako takový považováni podle vnitrostátního práva. A vy jste poukazoval na to, že právě při té realizaci, při té transformaci a implementaci jsou určité problémy, takže je třeba se podívat, jak to vypadá v jednotlivých zemích. Já se nechci zeptat pouze na Českou republiku, ale i obecně, že lidé, kteří že se to ne, nestahuje na osoby, které pracují podle dohody o provedení práce. A já se chci eh, zeptat, jak hodnotíte tu českou výjimku. A zcela obecně, když se podívám na to, jak je čím dál tím roztříštěnější trh práce a i definice eh, zaměstnance, tak jsou zde smlouvy na dobu určitou, práce na dobu určitou, pracovníci pracující na dobu určitou, na ně si sice ta směrnice vztahuje, ale já si kladu otázku, zda například e, praktikanti, což se také čím dál tím složitěji definuje, zda se na ně toto také vztahuje. A zajímalo by mě, jak by bylo možné tento problém řešit Přičemž samozřejmě je mi jasné, že jde zde o vnitrostátní definice. Potom se chci zeptat na určité skupiny pracovníků, kteří jsou, které je možné vyjmout z, z směrnice, jako například sociální partnery a nebo například lidé pracující na moři nebo rybáři Rumovní zaměstnanci. Já vím, že zde jsou určité historické důvody, nicméně je třeba zde postupovat co nejkomplexněji. A potom mi dovolte třetí otázku. A ta se týká insolventnosti, která se dotýká pracovníků, kteří pracují e, eh, přes hraničně v Evropské unii se čím dál tím více zabýváme těmi přeshraničními fenomény, jsou čím dál tím častější. A zde směrnice hovoří o tom, že má dojít k eh, výměně informací o garancích a to je teď konkrétní otázka, kterou chci položit komisi. Zda by zde nebylo skutečně vhodné, aby se v rámci novelizace eh, zřídila povinná informační místa, tak jako to máme ve směrnici o službách, kde se hovoří o těch takzvaných infopointech, informačních střediscích, že v souvislosti s aktuální situací na vnitřním trhu bychom i zde potřebovali informační místa působící přeshraničně. Děkuji. Děkuji vám eh, mnohokrát. Jsou dvě žádosti o slovo. Paní Juta Starbucks. Děkuji. Definice odměny za práci přísluší právu členských zemí. A to by mohlo vyplývat také eh, z rozdílu eh, plnění z garančního fondu. Jak je podle vašeho názoru možné tyto rozdíly překonat? E Děkuji a nakonec... Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já jsem eh, za EPP pracoval na základě konzultací eh, s komisí a na základě zprávy paní Žirie na směrnici 2008, která už eh, jak si ukázala své výsledky, co se týče ochrany pracujících v případě platební neschopnosti. Podobně jako předřečníci narážíme tady když ehm, pozorujeme nedostatky této směrnice, narážíme na problém definic a subsidiarity. Je tu mnoho ehm, nedostatků v oblasti harmonizace mezi členskými státy a to se týká termínů, které jsou jaksi nevyhnutelné, eh, má-li dojít k harmonizaci nebo k co nejspravedlivější ochraně práv pracujících. Ty pojmy, to je definice zaměstnance, definice pracujícího, definice odměny, definice mm, mzdy, eh, lhůty referenční období, existují také ne, nejistot, jaksi nejednoznačnost, co se týče okamžiku platební neschopnosti. Zda je to okamžik jaksi podání žádosti o, o, o úpadek nebo e, e, faktický vznik platební neschopnosti. E, komise říkala, že nechce revidovat směrnici zatím především v kontextu ekonomické krize, kdy ten problém je ještě výraznější, se domníváme, že by přece jenom bylo potřeba navrhnout nějaké úpravy a my předložíme 20 pozměňovacích návrhů na základě zprávy paní Žirling, které půjdou v tom směru, že by byla větší harmonizace a e, abychom se pokusili zajistit minimální e, odškodné tedy pro zaměstnance. A co se týče lhůt, možnosti e, vyřešení eh, situací ne, ne, platební neschopnosti a podobně. My k tomu učiníme návrhy pro ty případy, kdy už se ti zaměstnanci nachází v situaci, kdy jejich místa jsou ohrožena nebo, nebo zrušena, aby byli co nejlépe eh, chráněni, tedy aby aby, ne, aby nebyla zvětšena ještě jejich administrativní zátěž Mm, navíc tedy k problémům pracovním. Takže nebudu zacházet do podrobností těch pozměňovacích návrhů, které předložíme, ale tímto jsme se řídili, když jsme se snažili zlepšit tedy tu stávající směrnici. Děkuji vám. A myslím, že už nikdo další o slovo nežádá. A v tomto případě tedy dám slovo napřed zástupcům Evropské konfederace odborových svazů, zda k tomu chtějí něco říci, a poté dám slovo komisi. Takže chcete se prosím vyjádřit? Eh, eh, paní Varnek. Pokud jde o otázky týkající se definice zaměstnance a situace v České republice, předpokládala bych, že směrnice i tak v té podobě, v jaké teď je, a tedy eh, ty definice, které teď ve směrnici máme, umožňují aby i v České republice byli eh, zaměstnanci chráněni touto směrnicí. Takže bych tedy předpokládala, že pokud eh, dochází k porušení této směrnice, tak už eh, se to dá vlastně stíhat. To je to k tomu tady mohu říci, je to obecná otázka nebo obecný problém, kde definujeme zaměstnance a co to je zaměstnanec, protože tady odkazujeme na několik problémů. E, za prvé, e, to pokrytí v některých e, zemích jsou, je to pokryto, někde ne. Dále je zde obecný problém domácích pracovníků, protože Eh, víme, že v evropské sociální směrnici a směrnici o zaměstnancích jsou vyloučeni, takže záleží na tom, co pojem eh, zaměstnanec znamená v jednotlivých členských stácích. Eh, fakt je, Takže jinak zaměstnanost, zaměstnanec tedy je problém, ta definice zaměstnance. A pak tady byla otázka jak lze zamezit rozdílům ve mzdách. Pro nás je nejdůležitější říci, že pokud jsou nevyřešené nároky zaměstnanců, tak je třeba je vyřešit, je třeba je pokrýt a nemusí to vést k harmonizaci v evropské směrnici v tom smyslu, abychom měli eh, úroveň stanovenou ve směrnici. A jak jsem říkala už předtím, vždycky záleží na tom, jak se to definuje ve směrnici a dále potom, jak se to transponuje do národní legislativy. Takže to je z mé strany všechno. Děkuji vám. A možná ještě pár slov těm připomínkám, které se týkají těch nadnárodních situací. Já si myslím, že zde je problém, ale zde nemáme přesnou odpověď, protože to se týká také obchodního práva. A tam nechceme příliš zasahovat. Samozřejmě praxi je to problém, že protože eh, postupy úpadku, v případě úpadku jsou různé v různých členských státech a pokud eh, se dostane do úpadku nadnárodní společnost, tak potom jednotlivé země mají své vlastní eh, postupy, svá vlastní pravidla a potom je někdy obtížné zaručit eh, prostředky a získat správné informace od soudů z různých členských států, takže je třeba vzít v úvahu, jak třeba si lépe vyměňovat eh, tyto informace mezi jednotlivými členskými státy a jak si mohou tedy vyměňovat informace Eh, v rámci těch různých systémů existujících v této oblasti. Děkuji zástupci komise a nyní dávám slovo panu eh, Sorovi. Děkuji, paní předsedkyně. Příklady které se objevily ve smyslu definice, objevují ve zprávě na stránce 1 a 2. Ukazujeme tam například České republiky a dále na Kypr, protože to jsou věci, které zaslouží další zkoumání my jsme se zde dotkli eh, tématu možného neplnění povinností. A pokud jde o přeshraniční problémy, chtěl bych říci, že jeden z hlavních prvků návrhu z roku 2002 který zahrnuje poprvé nadnárodní situace, zahrnuje také provizorní administrativní spolupráci mezi členskými státy a chtěl bych poukázat na stránku 6 zprávy, kde E, dokončujeme standardní formulář, který se dá použít pro výměnu informací a tím bychom získali informace podle článku 1 a měli bychom taky informace podle maximálních e, e, podle maximálních Eh, v částkách a rovněž bychom se dověděli o transpozici podle článku 4.1 a 4.3. To je všechno z mé strany. Děkuji vám a nyní eh, paní Gerling, zpravodajka, chcete se k tomu vyjádřit? Ano, děkuji vám, paní předsedkyně. My eh, anglicky říkáme, že se snažíme to nějakým způsobem vyřešit, když se to objevilo. A jsem velmi ráda, že ta směrnice funguje a ty příklady, které jste uvedli, jsou užitečné, protože fakt je, že přes 90 nároků se splnilo a teď a víme tedy, kde jsou problémy. A chtěla bych poděkovat sociálním partnerům za to, že přišli a za to, že v podstatě potvrdili to, co já jsem zjistila neformálně. Každopádně to, co říkají, je zajímavé a já to neignoruji v žádném případě. Jsou určité obavy, pokud jde o implementaci a transpozici a proto velmi vítám zjištění komise a tvrzení komise, když říká, že se na to, e, že to bude sledovat a bude se tomu věnovat. E, fakt je, že nikdo nepochybuje o tom, že e, komise udělá to, co říká. Dále je zde určitý problém, který se týká návrhu minimální úrovně kompenzace, nejenom proto, že by to bylo velmi obtížné stanovit ve 27 členských státech eh, protože myslím, že, bych, že i kdybychom měli stanovit orientační částku, byl by problém, eh, když vycházíme ze stávající situace když, mám, i, i, i když výjdeme z eh, nejmenšího možného jmenovatele, tak pořád by to byl potíž, eh, byla potíž v různých členských státech. Myslím si, že je navíc mm, psychologický problém ve stanovení určitého minima, když se Eh, vyplácí více, takže to by byly důsledky, které bychom vůbec jako výbor asi nechtěli. A dále přeshraniční otázky. Zhruba před dvěma měsíci došlo k výměně názorů k tomuto. Já jsem předložila své vlastní stanovisko na základě i eh, více informací, které mám. A e, vidíme, že potřebujeme E, tuto zprávu, že je zde základní problém, který se týká zaměstnanců a tím je e, ranking e, zaměstnavatelů nebo eh, eh, ranking věřitelů, lépe řečeno. To je velmi důležité a já jsem výboru Jure tenhle signál dala, protože je zcela jasně stanoveno, kde ten zaměst tenánec je v, to, v té eh, hierarchii eh, věřitelů a zde jsou samozřejmě i e, otázky a problémy týkající se e, ochrany e, zaměstnanců v nadnárodních podnicích. Děkuji vám. Já vám také děkuji. Děkuji všem, kteří přispěli do diskuse. Především děkuji našim hostům z, e- z Evropské Eh, Konfederace odborových svazů a chtěla bych jenom potvrdit to, co říkala naše zpravodajka paní Gerling o tomto návrhu určité hierarchie nebo rankingu věřitelů. To je totiž velmi důležitá věc, konkrétně u nás v Portugalsku je obvyklé, že s tím s tou hierarchií věřitelů jsou problémy. Pokud soudy rozhodnou ve prospěch zaměstnanců a dají jim přednost při výplatě, Když je podnik v úplatku, tak jsou zase na druhou stranu případy, kdy tomu tak není. Někdy dostane přednost stát nebo banky a zaměstnanci nedostanou nic, takže to je velmi důležité téma. A Eh, je, eh, budeme sledovat eh, toto, zda směrnice na to jasně odpovídá a také se na to soustředíme ve styku s komisí, protože je to důležitá věc a někteří zaměstnanci jsou poškozeni právě v tomto směru. A myslím se, že Právě pokrok by mohl spočívat v tomto a stejně jako kolegyně si říci, že tento názor sdílím. Všem tedy děkuji za účast na dnešním slyšení a těšíme se na další eh, část, kterou bude, eh, budou pozměňovací návrhy. Dokončili jsme tím tento bod. Então, eh, tendo em conta as pozměňovací návrhy podle změny, podle změny eh, našeho pořadu jednání. Teď eh, jako devátý přijde eh, na řadu bod číslo 5, což je demografická změna a její důsledky pro budoucí politiku soudržnosti Evropské unie. Navrhovatelkou je paní Sary Esajach, která jistě pohovoří o tom, jak se dívá na pozměňovací návrhy předložené a na kompromisní návrhy, o kterých budeme hlasovat zítra. Máte slovo, prosím. A, a děkuji, paní předsedkyně. Jak už jsem říkala v minulosti, v tomto výboru eh, jsme měli velice komplexní zprávu o demografických změnách a v tomto stanovisku Eh, hovoříme o důsledcích demografických změn pro budoucí politiku soudržnosti, čili na to my se soustředíme. Děkuji všem kolegům, eh, eh, zpravodajům a ostatním členům výboru, kteří předložili mnoho pozměňovacích návrhů, které jsou ve směs velmi konstruktivní a velice jak si prospívají zprávě. Vytvořili jsme čtyři kompromisní návrhy v politických frakcích a budou čtyřikrát oddělené hlasování, jednou na žádost EPP, jednou na žádost GUE, dvakrát GUE, jednou na e, žádost zelených. Já bych chtěla komentovat ten pozměňovací návrh 43 a to eh, oddělené hlasování, které žádá moje vlastní frakce EPP. To se týká věty, která říká, že komise garantuje právní eh, eh, garanci služeb veřejného zájmu v rámci subsidiarity a proto my tady žádáme o Eh, oddělené hlasování. Potom je pozměňovací návrh 31 paní Fretter a ona by chtěla nahradit slova eh, produktivity slovem dostupnost. Místo navýšení produktivity zlepšení dostupnosti. Smysl pozměňovacího, tedy tady by se změnil smysl a já jsem proti této změně, protože ono to je přece jenom trošku něco jiného eh, být produktivní, než eh, být dostupný. Ale ono je to oboje důležité, ale ten původní text jaksi by byl taky dobrý a tak já bych se ho radši držela. Politické Frakce, které požádali o další um, hlasování, možná vysvětlí proč a e, jaká mají stanoviska. A eh, Každopádně je to, myslím, velice konstruktivní a doufám, že náš výbor dá tomuto dokumentu jaksi dobré, dobrou tvář a dobrý eh, výsledek pro mm, další zpracování ve výboru Regi. Děkuji kolegové. Eh, Děkuji vám. Eh, paní poslankyně. A nyní otevíráme diskusy. Nevím, zda se chce někdo vyjádřit. Ano, máte slovo, prosím. Tenan, proua eesistuja. Ma tahaks tänada. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat paní Sari Esaja za její velice jasný dokument. Eh, toto stanovisko říká zcela jasně všechno, co je k tomu třeba říci. Moje politická frakce ALDE ehm, jak si se stotožňuje s principy paní Esaja, takže my jsme předložili pouze tři pozměňovací návrhy, které paní zpravodajka podpořila takže ji chci poděkovat a chci také poděkovat všem, kteří se účastnili přípravy tohoto dokumentu. Děkuji. Então tem a palavra senhora Děkuji a slovo má paní Schroeder. Já se omlouvám, ale zrovna jsem vyjednávala pátou zprávu o soudržnosti, takže jsem musela jít tam, ale chtěla bych upozornit na jednu věc. A sice, my bychom chtěli podat ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 19. A jde o to objasnit, že je důležité aktivovat starší osoby, aby se podílely na pracovním trhu, protože Formulace, která zde nyní je v angličtině, tak je pochopitelné z pohledu finského systému, protože Finsko zde má vynikající systém, ale neplatí to pro celou řadu dalších členských států, takže bychom to měli formulovat trochu obecněji, aby ta myšlenka, která zatím je, se skutečně vztahovala na všechny. Obrigada e creio que não há mais pedidos de e, Děkuji, už nikdo dál se nehlásí o slovo. Takže tím dávám slovo znovu naší kolegyně paní Esaja. Zda chce něco říci, abychom toto téma uzavřeli. Yes, I'm expecting... Ano. Já očekávám, že zítra nebude problém s hlasováním, ale pokud by byl pozměňovací návrh s, e, ústní pozměňovací návrh, tak by bylo dobré, abychom jej dostali trošku napřed. A uvidíme, jestli to bude spíš o tom, jak to přeložit nebo jak to vnímat. Ve Finsku mohu říci, že máme velice dobré nástroje pro lidi, lidi kteří eh, chtějí, eh, kteří dlouho chodí do zaměstnání, kteří a, a jsou tady tedy ty poz, poz, motivační nástroje a když lidé chtějí chodit do práce, tak mohou a je to pro ně přínosné, výnosné, což je trošku jiné než v některých zemích, kde jsou spíš vlastně penalizováni za to, že chtějí chodit nadále do práce. Ale pokud máte ten ústní pozměňovací návrh již připravený, tak o něm můžeme jednat. Děkuji. Děkuji vám. Takže tím jsme ukončili jednání o tomto bodě a postoupíme k bodu 8 podpora mobility pracovníků v Evropské unii. Myslím, že je přítomen náš zpravodaj, pan Ungureanu. Chcete se prosím vyjádřit k tomuto tématu? Chcete se vyjádřit ke své zprávě? Abyste vysvětlil eh, rozporuplné eh, návrhy, které byly předloženy kolegy. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velmi rád, že tato zpráva vzbudila zájem. Je 157 pozměňovacích návrhů a od hned na samém začátku musím říci, že jsem velmi rád, že vidím, že se ta zpráva nějakým způsobem profiluje, protože vidíme, že všichni se shodnou, nebo lépe řečeno, velká většina se shodne na tom, že potřebujeme mobilitu pracovní síly v Evropě, že potřebujeme snazší nebo větší mobilitu pracovních sil v Evropě a jsou je zde takový menší problém hned na začátku, nebo od začátku, protože jde o jist takzvanou technologickou jednotu. Moji kolegové používají různé termíny, pro, když, se, když hovoří o téže věci. Někteří eh, říkají emigrující, pracující, něk, někteří jenom migranti, někteří eh, používají termín migrující pracovníci v Evropské unii a je potřeba používat tedy stejný, stejnou terminologii. A obecně mohu říci, že vítám eh, myšlenky, které zazněly v pozměňovacích návrzích. Eh, hovoří se o similar pay for similar jobs, eh, obdobný plat za obdobnou práci, tak aby se zamezilo sociálnímu dumpingu, dále boj proti krizi, xenofobii, když hovoříme o pracujících a jejich právu na práci a dále eh, podmínky těch, kteří hledají práci, uchazečů o práci. A když přejdeme k pozměňovacím návrhům jako takovým, tak bych eh, zdůraznil eh, to, že tyto návrhy zahrnují uznávání diplomů a kvalifikací. To je taková široká věc, která se týká migrujících pracovníků v Evropské unii. Máme zde pozměňovací návrhy, které předložili kolegové Hardlin, Čevitue, Šantie, eh, Cabrnoch tak jsou tam prostě myšlenky, které se týkají tohoto konkrétního tématu. Pak je tu další aspekt, který se týká solvitu jako nástroje, když tedy hovoříme o problémech ve mobilitě pracovníků a Eh, Solvit i EURES jsou eh, důležité informační cesty a také bych chtěl poukázat na myšlenku eh, toho, že evropští občané plně využívají svých, svých práv a že to lze eh, ještě zlepšit ehm, v národní legislativě i legislativě Evropské unie. Teď odkazuji na pozměňovací návrh číslo 15 pana Cabrnocha, eh, kde se hovoří o propojení eh, pracovní politiky s dalšími politikami, například zdravotní péči a E, daněním, které v tomto případě působí jako negativní pobídky. A samozřejmě, když hovoříme o mobilitě pracovníků, tak je důležité si uvědomit, že se objevují negativní situace jak jak v případě zaměstnanců, tak zaměstnavatelů a je tedy třeba hovořit i o sankcích, protože tohle to je věc, o které e, se zde hovoří díky stínovým zpravodajům z různých politických skupin, kteří e, toto přednesli. Pak je zde ještě další téma, které se týká toho, jak chápeme pracovní mobilitu. Nechci si, že současný evropský přístup je bez chyby, ale nemohu eh, podpořit eh, přepozměvací návrhy, které říkají, že evropský přístup eh, není správný v tom smyslu, že nerespektuje práva. Jsou zde návrhy, které hovoří o tom, že legislativa Evropské unie není vystavěna na základě práv To, toto prostě není argument, který lze racionálně odůvodnit. Pak je zde další zajímavý problém, se kterým jsem se setkal v řadě pozměňovacích návrhů a tím je e, ten pojem e, e, pracovní migrace, který se nechápe jako projev vůle, svobodné vůle. Zaměstnanci a pracující eh, mohou eh, hledat jinou práci, migrovat. Proto samozřejmě mohou zde být ekonomické tlaky, proto to dělá, které jsou ve východní nebo jižní Evropě, ale pořád je zde eh, pevný a solidní základ pro to, abychom chápali tyto pohyby jako dobrovolné. A také je zde řada pozměňovacích návrhů, které se e, zabývají tím, e, co e, evropský migrující zaměstnanec může očekávat v té hostitelské zemi to, jsou, to je pozměňovací návrh Turlese a Cornelience. A e, zde je, se objevuje téma ilegální práce, e, práce e, samostatné, to znamená jako osoba samostatně výdělečně činná. Hovoří se o práci, která je k dispozici v hostitelské zemi. A nakonec mohu říci, že já nevidím tuto zprávu jako kratší nebo delší popis, protože eh, to by mohlo eh, poškodit budoucí členské státy. Já vidím pracovní Eh, že pracovní mobilita může mít negativní eh, efekt, negativní vliv, ale každopádně má taky pozitivní vlivy, které převáží ty negativní. A z tohoto hlediska zastávám názor, že je třeba odstranit všechny překážky, se kterými se setkávají pracuj, pracující, kteří hledají v Evropské unii práci. A, a e, zde je ten požadavek na Německo, aby odstranilo e, překážky pro zaměstnávání e, pracovníků, kteří e, se dostali, nebo kteří jsou součástí toho rozšíření v roce 2004. Takže děkuji vám za zájem projevený o tuto zprávu a e, čekám na další e, příspěvky svých kolegů. Děkuji vám. Chci jenom dodat, že máme také dvě stanoviska, o které žádal které, o které eh, jsme požádali výbor Libe a výbor pro ženy, pro ženská práva. Takže máme 157 pozměňovacích návrhů, 24 z nich jsou od našeho zpravodaje. Naše kolegyně Blinkevičiute, kde je? Zde má slovo protože eh, je to zpravodajka nebo navrhovatelka za výbor Libe. Máte slovo, prosím. Eh, Pane pirmininke, až esu eh, ne tik tai nuomonės pranešėja LIBE komitete, bet taip pat jsou... Děkuji. Já jsem stínová zpravodajka za SND a a chtěla bych vyjádřit e, svůj názor. Především chci poděkovat e, zpravodaj panu Ongurianovi za jeho práci a za e, návrh zprávy. On e, formuloval řadu návrhů a pokud by se nám podařilo je prosadit, pak bychom dosáhli lepších výsledků a všechny e, překážky by byly odstraněny e, pro ty zaměstnance, kteří chtějí volně migrovat po Evropské unii. A um, tak to by jaksi byla respektována všechna jejich práva. Já bych chtěla vysvětlit, některé pozměňovací návrhy k, tomuto, k této zprávě. Především jeden společný komentář. Samozřejmě volný pohyb pracovních sil je e, výraz, významný jev a je to tam zdůrazněné, ale v mých pozměňovacích návrzích se snažím také, aby byl eh, eh, eh, od, aby byl odhodnut negativní dopad omezení mobility. A je třeba se podívat také na situaci v budoucnosti. Nemůžeme ignorovat tu skutečnost, že v zemích střední a východní Evropy jsou vysoké úrovně migrace, že tam občané migrují do dalších členských států volně, ale vlastně jsou motivováni nedostatkem pracovních příležitostí ve svých vlastních členských zemích. Takže musíme odbourat všechny překážky a bariéry, které existují v těchto státech střední a východní Evropy. Ve střední a východní Evropě jsou eh, vesnice, jejich obyvatelstvo žije jinde a eh, eh, to by nemělo mít negativní dopad na celou zprávu. Další část je zvlášť důležitá pro frakci SND a ta souvisí s, se sociálními právy e, migrující pracovní síly. Evropská unie přijala řadu legislativních nástrojů pro zajištění rovného zacházení se všemi zaměstnanci, aby všichni pracovníci měli stejná pracovní a sociální práva, ale pracovní právo samotné negarantuje eh, aplikaci všech těchto práv, takže my musíme myslet nejenom na práva, ale také na opatření pro implementaci těchto práv. A v případě porušení musíme mít nějaké sankční mechanismy, mechanismy nápravy. A eh, to pan eh, Onguran právě uvedl ve svých pozměňovacích návrzích. Další části mých vlastních pozměňovacích návrhů se to týká monitorování inspektorátů práce. Měla by existovat užší spolupráce eh, v kontrole, zda pracovní smlouvy respektují legislativu národní i evropskou. A měla by být eh, jaksi eh, také měla by existovat spolupráce mezi náborovými agenturami a měli bychom se a, na, a, a v kontrole náborových agentur a měli bychom e, také zajistit větší informovanost eh, pracovníků. Také bych chtěla říci, že je velice důležité zesílit spolupráci mezi sociálními partnery a odborovými organizacemi, protože pokud se to tuto užší spolupráci nepodaří prosadit, pak práva migrujících pracovníků budou nebo mohou být porušována. A to nepřidá Eh, volnému pohybu pracovních sil. Další pozměňovací návrh souvisí s implementací takzvané informační direktivy, eh, směrnice. Velmi často migrující pracovníci eh, mají, jak si zažívají porušení práv proto, že zaměstnavatel nevždy informuje zaměstnance o místním pracovním právu a zaměstnanec se ocitá v oslabené pozici, protože nezná třeba jazyk té dané země, nezná její mm, zákonník práce a v této oblasti je taky potřeba spolupracovat v budoucnu. Děkuji. E děkuji vám. A nyní dávám slovo paní Turonen. Máte slovo. Um, yes, thank you. I just... Ano, děkuji vám. Já jsem se teď vrátila ze zasedání výboru pro vnitřní trh a Eh, zde eh, tam byl prezentován seznam takzvaného Single Market Act. Hovoří, hovoří se tam o eh, vysílání pracovníků a o tom, jak vykonávat základní sociální práva. To znamená, že v tom druhém výboru se taky uznává, že jsou určité výzvy, když hovoříme o pracujících, kteří pracují v jiné zemi, že e, jsou, je zde i směrnice o vysílání pracovníků a musíme objasnit základní sociální práva. Takže to tedy bude další téma, o kterém e, bychom měli diskutovat, protože se velmi úzce týká této zprávy. Takže v první řadě chci poděkovat zpravodaji a chci objasnit některé naše pozměňovací návrhy a možná je zdůvodnit, říci, proč jsme je předložili. Teď mluvím za zelené. Za prvé, Máme některé pozměňovací návrhy, kde se hovoří o nuceném eh, sebezaměstnávání a o nucené práci, protože to je taky součást toho, jak vypadá eh, zaměstnanost v Evropské unii. Dnes se o tom ještě nehovořilo. Je zde velké riziko vykořišťování těchto lidí. Máme četné příklady od odborů, kteří, eh, které, které o tom hovoří a říkají, jak se s těmito lidmi zachází. zachází. Čili eh, je to velmi riziková eh, skupina lidí, o které se musíme postarat. Také máme pozměňovací návrh 69, který hovoří o přístupu k sociálnímu zabezpečení a tak dále a místo omezování, jak navrhují nebo jak se snaží dělat některé členské státy. Eh, chtěli jste příklad, takže je to Spojené království, které dosud mělo, má pravidlo, že eh, zaměstnanci z východních zemí Evropské unie nemají žádný přístup k sociálním právům první rok, kdy pracují ve Spojeném království. Tak to je politika, kterou spochybňujeme a v tom pozměvacím návrhu 1969 říkáme, že lidé by měli být informováni o svých právech a přístupu k sociálnímu zabezpečení a sociálním výhodám. Také bych chtěla se zmínit o pozměňovacím návrhu 103, kde hovoříme o společné odpovědnosti Jde o případy, kdy eh, několik podniků spolupracuje v různých zemích. To je zcela běžná situace teď, protože, řekněme, máme, stano, eh, eh, máme staveniště, na kterém je taková ta řetězová odpovědnost a jsme přesvědčeni, že lidé, kteří tam pracují, tedy pracují, mají pracovat v dobrých podmínkách a ti, kteří dávají pokyny, že tam mají pracovat, za to mají mít odpovědnost. A v e, komisi se o tom loni hovořilo a e, je to podle pravidel je, je, e, aktu o jednotném trhu, například v Německu to platí, je tam ta společná odpovědnost nebo řetězová odpovědnost, sociální odpovědnost. Potom e, pozměňovací návrh 90. E, jsme předkládáme a 20 a, 90 a 86. Zde litujeme, že ten evropský přístup není vlastně správně umístěn. Je zde totiž eh, problém. My možná máme legislativu, která je hezká, hezky zní, ale potom E, vidíme v praxi, že to je úplně jinak, takže nemáme tu mobilitu správně umístěnou a potřebujeme další eh, kontrolu, abychom viděli, že tito eh, pracující, tito zaměstnanci jsou dobře chráněni. Takže se domníváme, že legislativu nemáme dobře umístěnou v tomto smyslu a je třeba věnovat pozornost tomu, co se děje na konkrétních místech nediskutovali. Musíme diskutovat o problémech, které se objevují a nesmíme se bát je řešit protože je jasné, že jde o práva, která se budou v Evropě projevovat stále silněji, protože fakt je, že jsou lidé, kteří nejsou rádi, že v jejich eh, zemi pracují cizinci, chtějí je eh, dostat pryč, viní je ze všech Eh, problémů, které mají a proto si myslím, že potřebujeme mít mm, slušnou mobilitu nejenom v legislativě, ale také opravdu v praxi. A poslední připomínka. Vím, že mluvím poměrně dlouho, ale ještě další věc, velmi krátce. Mám to na Facebooku, protože jsem dostala zprávu z Rumunska. Viděli, Eh, aktivity našeho výboru a jeden muž tam řekl, vypravil svůj příklad, je to zhruba 20, muž, který mu je přes 20, hovořil o tom, že přes 3 miliony Rumunů pracuje eh, mimo eh, Rumunsko a že 30-23 konkrétně z nich eh, pracovalo eh, při sběru třešní, dostávali za to 3 eh, eura denně, říkali, že Rumuni bojovali, opravdu se prali s Poláky na stromech o to, kdo, je bude, eh, kdo bude ty třešně sklízet, aby získali alespoň ten malý plat. Takže myslím si, že tohle je další problém, kterému se musí, nebo to dokazuje, že je to problém, kterému se musíme věnovat v rámci mobility zaměstnanců. Eh, my jsem přesvědčená o tom, že musíme mobilitu lidem usnadnit a zaručit také jejich práva, pokud hovoříme třeba o, lid, o, o e, důchodu, o penzijních právech. Takže doufáme, že se nám podaří tuto perspektivu do zprávy zapracovat. Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní dávám slovo e, panu Kofera, ty máte slovo. Grazie, presidente volevo ringraziare anch'io il relatore per il quadro di insieme che ha proposto. Já bych chtěl poděkovat eh, zpravodaj za eh, prezentovaný kontext. Já souhlasím eh, s tím, že mobilita pracovní síly v Evropské unii je velice důležitá a je to pozitivní věc moci se volně pohybovat to patří mezi základy vnitřního trhu. Bez možnosti cestovat z jedné země do druhé a pracovat v nich a e, bez možnosti e, e, přijímat tyto lidi je prakticky nemožné dosáhnout cílů, které si Evropská unie stanovila do roku 2020. Byly připomenuty některé demografické příčiny, potom jsou tu materiální aspekty a kromě toho rozdíl v situaci v jednotlivých částech Evropské unie vyvolává logicky mobilitu. A tomuto procesu je potřeba napomáhat a regulovat jej. Proto si myslím, že některé pozměňovací návrhy, které byly předloženy, jsou velmi důležité. Eh, zpravodaje už komentoval, ale já bych se vrátil k některým skupinám pozměňovacích návrhů, které jsou předmětem naší diskuse. Je potřeba odbourávat eh, překážky mobilitě. Máme překážky spojené s hmotnými podmínkami, e, jako je třeba otázka parity, odměňování za stejnou práci, stejnou mzdu, to je naprosto jasný výchozí bod. Potom je tu otázka práv osob, které pracují a která nejsou vždy stejná ve všech členských zemích. A co se týče práv, nesmíme se omezovat pouze na pracovní právo, jsou to i občané, nejsou to jenom pracující a oni musí tedy také požívat práva občanská eh, jednotným způsobem. I tehdy, kdy se jedná o pracovníky. A ono je obtížné oddělit pracovníky od občanů. Nelze si představit, že by podmínk, pracovní podmínky eh, byly stejné, ale eh, podmínky civilního života byly odlišné. Takže proto je potřeba tyto aspekty mít stále na paměti eh, při projednávání pozměňovacích návrhů. Co se týče těch hmotných podmínek, to je jedna z komplikací, které brzdí mobilitu hm, čím dál víc protože nejde jenom o práci, ale také, co se děje po skončení práce. Sociální zabezpečení je naprosto stěžejní a migrující pracovníci musí požívat stejné podmínky sociálního zabezpečení a musí také e, ta získaná práva e, moci vzít sebou, tak aby nechtěně nepřispívali k eh, negativním jevům, protože někteří lidé třeba přijedou pracovat do Evropské unie a pak se chtějí vrátit do vlasti. To je naprosto legitimní. A pokud nemají možnost eh, odnést si sebou tedy nabitá eh, práva, tak budou nuceni zůstat tam, kde byli naposled zaměstnáni. Čili tato otázka přenositelnosti práv sociálního zabezpečení musí být opravdu vnímána jako velmi důležitá, tím spíš, že eh, jakož i práva během pracovního života. Dále pak, co se týče sankcí. Já věřím na užitečnost sankcí, které slouží jako odstrašující příklad. Je třeba podporovat pozitivní praxi a e, jak si odstrašovat od negativní praxe. Někteří se chovají správně a statečně a efektivně a ti by měli být odměňováni a sankce by měly sehrávat odstrašující úlohu e, pro e, zamezení některým jednáním. A to je, to je myslím, velmi důležité. Děkuji. Obrigada também i e než... Děkuji vám. A nyní dávám slovo paní Cornelisen. Máte slovo, prosím. To jsou správné otázky, proto to, že kolegyně Turingen už se o tom trochu zmínila, ale my se domníváme, že Evropská unie eh, není pouze unie eh, ekonomiky, je to také unie lidí a volný pohyb zaměstnanců je právo, které by mělo smít bariéry jenom pokud jsou absolutně nezbytné. To také znamená, že by, znamená, že by mělo být eh, stejné hřiště pro všechny, pokud jde o sociální práva zaměstnanců. Na jednotném trhu je totiž spousta dalších příležitostí, čle, pro, aby členské státy eh, spolu eh, soutěžili. Jde například o místo, eh, kde sídlí společnosti a my nesmíme brát sociální práva jako věc, ve které se dá konkurovat jeden druhému. Takže zde máme tedy Eh, sociální práva, která zahrnují u určitá přechodná opatření. Nevím, zda obecně můžeme prokázat teď jejich oprávněnost, protože v některých členských státech eh, to vedlo k různým situacím, k vykořišťování pracovníků, dokonce i k otrocké práci. Země, které vstoupily do Evropské unie 2004, eh, tak pro ty platí, že, bys, že se ta opatření měla už eh, zrušit, stále ještě ale platí pro eh, Rumunsko a Bulharsko. Tento týden k mému velkému zahanbení bylo oznámeno, že v Nizozemsku tyto bariéry pro Bulhary a Rumuny eh, budou dokonce ještě vyšší. Eh, za eh, ti, kteří přicházeli na sklizení jahod, už teď nebudou moci přijíždět, protože vláda to znemožní a navrhnu na plenárním zasedání pozměňovací návrh, který se bude konkrétně tohoto týkat. Další bod je přístup Chorvatska, to bude na pořadu jednání v následujícím eh, roce. Já jsem přesvědčena o tom, že i v Nizozemsku zase eh, zazní mm, populistická pravidla a omezení pro chorvatské pracující. To samozřejmě je absolutně směšné. Chorvatsko má 3 miliony obyvatel, je to relativně bohatá země ve srovnání s dalšími, které už jsou členy Evropské unie a bylo by to prostě bizarní. Takže e, to odsuzujeme a e, vyzveme e, radu, aby nepřijala nic takového. Eh, dále uznávání manželství eh, osob stejného pohlaví. Eh, to je, zde platí subsidiarita a to je věc, která zde není, protože jsou státy, kde platí uznávání manželství osob stejného pohlaví. Zde jde zcela jasně o otázku subsidiarity a Jde o problém osob, které tedy toto mají a jdou do země, kde to není. Takže když máme eh, lesbický eh, eh, nizozemský pár, tak jde o to, aby byl považován nebo měl stejné zacházení i v zemi, kde se neuznávají sňatky osob stejného pohlaví. A další problém diskriminace občanů Evropské unie v jiných zemích. Zde je dobrý příklad eh, Nizozemsko, kde je eh, příběh toho, eh, zase případ Poláků, eh, Rumunů a Bulharů. Eh, Poláci konkrétně jsou velmi diskriminováni a je to problém, kterému se Evropská unie dostatečně nevěnuje. Takže to je pozměňovací návrh 68, který předkládáme a který doufám podpoříte. Děkuji vám. Děkuji za zakončení a paní Atkin má slovo. Thank you and my apologies. Děkuji. Já se omlouvám dnešnímu zpravodaji, že jsem u toho nebyla, když dělal prezentaci, protože jsem byla ve petičním výboru a e, takže se moc omlouvám a děkuji zpravodaji za tuto zprávu. Mám několik připomínek a pár otázek. Souhlasím s řadou komentářů zelených, kdy je řeč o důstojné mobilitě, jako důstojné práci a myslím si, že to je dobře popsané. Také je řeč o problému sociálního dumpingu, xenofobii a na to je třeba dávat velký pozor a některé pozměňovací návrhy toto pomohou řešit. Ale mám určité pochybnosti ohledně uznávání manželství osob stejného pohlaví v, v zemích, které toto neuznávají, protože takto vlastně eh, práva, protože eh, páry stejného pohlaví vlastně z cizí země budou mít více práv než dvojice stejného pohlaví z té dané země. Takže tím si nejsem jistá, ale ten stávající pozměňovací návrh hovoří eh, o eh, manželství a nebo partnerství osob stejného pohlaví. Takže myslím, že asi většina zemí má něco z toho ve své legislativě, ale nejsem si tím jistá. Důležité je, aby Eh, nebyly práva cizinců vyšší než práva vlastních občanů. A pak ještě pár připomínek. Já i pan kolega pan Jovin má, jsme předložili pozměňovací návrhy týkající se uznávání kvalifikace, a které mají samozřejmě vliv na mobilitu. Eh, zpravodaj říkal, to zapracuje. Co se týče přechodných eh, opatření, o kterých byla řeč, byla předložena řada pozměňovacích návrhů, které se týkaly toho, že, mobil, že migrující pracovníci mají pozitivní vliv na ekonomiku přijímajících zemí, ale já e, jsem proti, pozměňovat, proti přechodným obdobím, ne, nicméně jsem přesvědčená, že co se přechodných opatření týče, jestliže členské státy mají důvod eh, je přijmout, tak bychom je neměli odsuzovat za to, Samozřejmě není to v souladu s eh, myšlenkou volného pohybu osob, nicméně my bychom měli členské státy povzbuzovat, ale ne eh, odsuzovat za přechodná opatření a taky si eh, myslím, že bychom tam neměli eh, uvádět, že ty státy, které neaplikovaly přechodná opatření, neměly žádný negativní dopad z toho vyplývající. To je, myslím, zbytečné. Pak ještě dvě rychlé poznámky. Co se pozměňovacího návrhu 26 od zelených, tam hovoří o volném pohybu osob jako o základní svobodě s tím, že to znění sice je dobré, ale nejde jenom o volný pohyb pracovníků, ale také služeb a zboží. A když aplikujete eh, tuto úvahu pouze na pohyb pracovníků, tak tak by stejný základ měl sloužit i pro volný pohyb složeb a zboží. A když se podíváme na některé případy, jako třeba případ Laval, kdy se jednalo o volný pohyb pracovníků a práva na stávku, tak eh, tam vlastně ne, ne, nepožívají rovnost před soudem a chtělo by to vidět, jaký vliv to bude mít na případ a Obávám se, že negativní. Takže já nejsem odbornice na tuto oblast, pouze vlastně předkládám otázku a je potřeba to důkladně promyslet. A konečně je tady, myslím, dobrý pozměňovací návrh ohledně scoreboard eh, překážek eh, Eh, volnému pohybu, protože si myslím, že je potřeba být schopni porovnat situaci v jednotlivých členských státech. Eh, nerozumím pozměňovacímu návrhu 53, který hovoří o sociálních problémech vyplývajících z rozšíření. Já to, tomu to nechápu, co tím myslí. A konečně podporuji pozměňovací návrhy, včetně toho našeho 95, kde je kde žádáme komisi, aby publikovala pozitivní dopady mobility pracovní síly a zvyšování informovanosti občanů o pozitivních dopadech mobility, protože podobně jako e, zelení jsme toho názoru, že e, e, se hovoří o jakýchsi Eh, údajných negativních dopadech, které vedou ke xenofobii a podobně a bylo by dobré to vidět i z druhé strany, takže děkuji zpravodaj za jeho práci. Dobrý Děkuji. Eh, paní Harkin. A zdravím skupinu novinářů, kteří zde jsou. Je, jsou to novináři z regionu Extremadura ve Španělsku, eh, jsou eh, portugalského původu. Já jsem taky Portugalka, pozval je náš kolega, takže je zde všechny vítám. A nyní dám slovo Paní Esaja, máte slovo, prosím. Děkuji vám. Já mám jenom eh, komentář k tomu, co říkala paní Harkin a jde o ten pozměňovací návrh týkající se manželství stejného pohlaví. Pokud si pamatuju, tam kde, eh, jsou země, kde je zákon o partnerství a eh, z těch je asi 4 a 5 a pak je 14 zemí, eh, kde je sexuální neutralita v tomto a potom jsou tři země, kde není vůbec žádná legislativa, která by se toho týkala. A tento pozměňovací návrh, se týká stejného zacházení, ale samozřejmě vytváří ještě eh, nerovnější zacházení. Páry, které přicházejí ze zemi, kde je takový zákon, a e, e, mají tedy e, práva, která nejsou v zemi, kde nejsní takový zákon a tamní lidé nemají taková práva, tak já si myslím, že to opravdu je otázka subsidiarity. A EPP zastává tedy tuto linii. Děkuji vám. Tím tedy zákon zakončujeme toto kolo příspěvků. Vidíme, že k některým tématům jsou různá stanoviska. Především pokud jde o tuto poslední otázku, která se týká homosexuálních manželství ale máme zde také další velmi významnou otázku, kterou, která se týká eh, volného pohybu eh, zaměstnanců nebo pracovníků, sociální dumping a sociální zabezpečení. Nevím, zda kolegyně za eh, kolega Ungureanu se chce vyjádřit na závěr a schrnout tuto diskusi, kterou jsme vedli dnes odpoledne. Máte prosím slovo. Eh, a můžete udělat závěr. Paní předsedkyně, jsem velmi rád, že bylo tolik připomínek v této diskusi. Já bych chtěl jenom se vyjádřit principiálně. To se týká každého příspěvku, který zde zazněl. Tato zpráva se týká mobility. Problém této zprávy je čistě mobilita a mobilita pracující je celoevropský problém. Proč tomu tak je? Protože stále ještě existují bariéry a to je skutečně skandální. A myslím si, že kolegové ze, ze, od zelených se zmínili o té zkušenosti Rumunů v Holandsku a netýká se to jenom Rumunů. Je to problém, který je zcela klíčový a musíme ho vyřešit. A je riziko, že do této zprávy vložíme věci, nebo postupy, které do ní ne, nepatří, které do toho problému nepatří. Je třeba vyřešit to, co do ní patří na, předem nebo hned, protože jinak totiž, pokud tam budeme vkládat další věci, jistou sociální doktrínu, eh, tak budeme mít ještě problém s kolegy, kteří se zabývají důchody a tak dále. Velmi krátce eh, ne, eh, ne mohu hovořit o všem, ale eh, ještě se tomu budeme věnovat ve další diskusi. Zmínil se, byl zde zmíněn hlavní problém této zprávy, že všechny překážky se mají odstranit. Kolegyně která o tom hovořila, se zmiňovala taky o tom, že je třeba odstranit eh, překážky v, domácí, v domovských zemích. Já s tím plně souhlasím. Máme zde eh, eh pře, eh, vym, eh, rodiny, které se přemístily a máme zde rodinná dramata, o kterých slyšíme každý den a na tomto tedy pracujeme. Paní Turonen hovořila o problému, který je zdánlivě spojený s touto zprávou, ale nejsem si jist, že to sem patří. Jsou to vysílaní pracovníci. To sem možná ani nepatří. Navíc máme sdělení od Evropské komise, které se týká vysílaných pracovníků. To je e, zářijové e, sdělení, takže e, e ti e, vysílaní pracovníci zde jsou pokryti. Pak pan Koferaty, plně souhlasím s že nelze ignorovat eh, podmínky eh, života Eh, nebo podmínky bytové a podmínky pracovní, že každý, kdo pracuje v nějaké cizí zemi, má žít a pracovat slušně. Teď nehovořím o důchodech, protože to je komplikovaná věc. Možná se toho můžeme dotknout, ale vyřešit to asi nemůžeme. Rovněž děkuji paní Cornelisen. Já si myslím, že máme první dilema této zprávě právě eh, jak zda je to správné ne, místo pro to, pro tyto problémy. Souhlasím s paní Harkin, že když budeme e, trvat eh, na této, e, na tomto, tak budeme mít problémy e, právní, protože tyto věci mohou být protikladné z právního hlediska. E, teď nizozemská vláda chce dále omezit přítomnost e, rumunských a bulharských pracovníků na nizozemském e, pracovním trhu. Chorvatsko, pokud tedy víme, bude dalším členským státem a e, bylo by tedy směšné tenhle ten problém mít znovu, až Chorvatsko vstoupí do Evropské unie. A na závěr bych rád poděkoval paní Harkin za připomínky a vyberu tu poslední, kdy hovořila o tom, aby Evropská komise zveřejňovala údaje. Skutečnou aktuální statistikou realitu, především týkající se východoevropských pracovníků, kteří působí v západní Evropě. Ty údaje eh, máme. Ty údaje existují, je, už eh, byly eh, zveřejněny, je třeba je znovu zveřejnit, je třeba je přeformulovat tak, aby se eh, snadno tyto údaje daly interpretovat a číst, protože údaje opravdu jsou, ať už tedy je to v Anglii nebo v Portugalsku, nebo to je jedno kde, tak zahraniční Eh, pracovníci jsou považováni za eh, škodlivé pro ekonomiku, ale v podstatě eh, zase jsou, děl, přinášejí prospěch, protože například ve Spojeném království přinášejí 1% HDP. Takže paní Harkin, příklad Irska je vynikající, protože Irsko přijalo velmi Mm, velkou výzvu, eh, pokud jde o bariéry pro přijímání cizích pracovníků a eh, bylo, projevilo se velmi odvážně. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A tím se dostáváme ke konci této diskuse a jenom bych chtěla připomenout dvě věci. E, za prvé na příští schůzi 24. a 25. května budeme hlasovat o kompromisních pozměňovacích návrzích, které určitě budou navrženy, které zaznějí a budeme mít zprávu e, komise z 15. 16. Eh, června a předpokládá se, že na plenární zasedání to přijde v červenci. Takže tím jsme dokončili všechny body, které máme dnes na pořadu jednání a můžeme tedy skončit dnešní schůzi a jenom připomínám, že zítra v 9 hodin budeme pokračovat. Čeká nás také hlasování. Všem děkuji za účast a nashledanou.